Allora, possiamo iniziare? Můžeme tedy začít zasedání výboru. Nejdříve chci výbor informovat o doporučeních ze strany koordinátorů, na nich jsme se dohodli včera večer. Doufám, že to výbor bez problémů schválí. Přečtu vám to. Za prvé, revize článku 116 jednacího řádu ohledně otázek pro radu bude předmětem zprávy a zpravodaj bude jmenován skupinou EPP a bude brát v úvahu také otázky vyplývající z písemných eh, otázek pro předsedu Evropské rady. Za druhé, žádost o interpretaci článku 50 a 51 pokud jde o komerční dohody, bude také předmětem zprávy a zprávu zdaje vyberou socialisté. Za třetí, žádost o interpretaci článku 50, pokud jde o možnost eh, přidruženého výboru předkládat pozměňovací návrhy přímo na plenárním zasedání. To přeskoumá prezident, nebo tedy předseda a předloží to výboru. Za čtvrté, mezi institucionální dohoda s radou ohledně určitých aspektů Lisabonské smlouvy bude také předmětem zprávy zelených. Výbor AVKO požádá, aby jejich eh, zpravodaj byl součástí skupiny jednacích nebo vyjednavačů 21. až 26. května Navštíví naše delegace Polsko. Program návštěvy bude definován ve spolupráci s místopředsedou Tarkovským, který nám poskytne v průběhu dnešního zasedání určité informace. Za šesté, požádáme o právo vypracovat zprávu z vlastní iniciativy ohledně nakládání s jednostrannými deklaracemi ze strany členských států pro radu. Pan Tarkovský už na tom začal pracovat a my chceme tuto jeho práci využít pro zprávu z vlastní iniciativy. Dále pozveme pana Sajera, nebo vyzveme ho k tomu, aby nás informoval o procesu ústavní reformy v Maďarsku. AFKO bude pokračovat eh, v prostudování elektronického hlasování a možnostech využití tohoto hlasování pro petice. Pokud jde o občanské iniciativy, tak eh, kolega Hefner nás bude informovat o své práci, abychom zabránili duplicitám. Za desáté, budeme informováni o tom, že petice 0809 roku 2010 nebude žádným způsobem zpracovávána, protože nemáme příležitost k tomu přijmout opatření. Obrátíme se také na tematické oddělení a zeptáme se, jakým způsobem se vytvářejí evropské strany. Nezávislé kandidátky na evropské volby. Účast občanů, kteří jsou občany třetích zemí a sídlí v Evropské unii. Vypracování studie na písemný návrh, eh, která bude předána do 22. března. Kolega Mendes dále požádal a koordinátoři na to přistoupili. Požádal o mimořádné zasedání 22. března v Bruselu odpoledne, <clears throat> abychom se ještě jednou jako výbor podívali na článek 136 na reformu smlouvy. To je otázka, která už nás velmi zaměstnává. Toto jsou tedy výsledky koordinátorů. Pokud k tomu nemáte žádné další připomínky, tak je považuji za schválené celým výborem. Mendes, pane předsedo, smysl návrhu, který jste právě přednesl, byl ten, abychom si mohli vyslechnout pány Broka a Gualtieriho, před plenárním zasedáním, které bude následovat po hlasování, aby nám řekli, jaké jsou výsledky jednání, které vedly na základě mandátu, který jsme jim dali po hlasování v pondělí. Já myslím, že je to užitečnější, bylo by dobré, abychom jako výbor věděli, jaký byl výsledek tohoto jednání a potom budeme moci předat tuto informaci politickým frakcím, protože víme, že v Bruselu jsou schůze frakcí velmi časově omezené, je tam málo času na debatu, proto si myslím, že příprava tohoto hlasování na plenárním zasedání by byla lepší, kdybychom my jako členové ústavního výboru mohli předat informace od pánů Broka a Gvaltieriho našim politickým frakcím. Takže to je smysl toho návrhu, o jehož schválení tady žádáme. Děkuji. Já nemám nic proti návrhu pana Mendeze de Viga, ale ponechám to na předsedovi. Koordinátoři se k tomu vyjádřili příznivě, takže já jsem vás o tom informoval a vy teď můžete mít připomínky nebo námitky nemáte, takže se sejdeme 22. března, abychom si vyslechli další vysvětlení ze strany kolegů Broka a Gualtieriho. Dobře. Teď tedy přistoupíme k bodům, které máme na pořadu jednání. Jako první je zde zpráva kolega Dafa o reformě volebního aktu pro volby do Evropského parlamentu. Prosím. Uh, Pane předsedo, dobré ráno všem. A chtěl bych poděkovat za to, že jste tak pečlivě předložili eh, celou řadu pozměvacích eh, návrhů eh, k tomuto usnesení, které má pozměnit daný akt. Víme, že tento akt je velice složitý. A z toho důvodu musíme být koherentní, musíme pečlivě zvážit všechny tři jednotlivé nástroje v návrhu usnesení, které má pozměnit jak smlouvu, tak akt. Na úvod bych chtěl zmínit čtyři pozměňovací návrhy, které jsem předložil já. První návrh je návrh číslo 25, který nás upozorňuje na skutečnost, že se jedná o formální legislativní iniciativu ze strany Evropského parlamentu a z toho důvodu spadá do protokolu národních parlamentů. To tedy znamená, že budeme muset eh, předložit eh, tento text po odhlasování na plenárním zasedání jednotlivým národním parlamentům, eh, protože uplatňujeme princip subsidiarity, to znamená, že budou muset provést náležitou kontrolu. Dále pozměňovací návrh 81. Zde žádám komisi, aby předložila návrh nařízení, abychom mohli posílit eh, funkci Eurostatu, co se týče konzistentnosti a srovnatelnosti nebo srovnávání národních eh, informací, především co se týče obyvatel. Dále 112. Zde navrhuji změnu eh, k propočtu Lamasur, eh, která se týká zastoupení a myslím si, že bychom měli pozměnit tento návrh, měli bychom zvážit, zda matematický vzorec je dohodnut. To by zcela jistě pomohlo při obhajobě u soudu, pokud eh, bychom měli řešit případ, eh, že jsme změnili degresivní eh, proporcionalitu. To znamená, otázka zní, zda bychom měli nějak pozměnit ten původní vzorec, který je, musí být ještě dopracován v rámci právního aktu to znamená ve světle toho, co jsem říkal. A nakonec máme pozměňovací návrh 136 a v tomto návrhu předkládám kembrický kompromis, daný vzorec, který je potom uveden na konci. Takže několik poznámek, které se týkají několika klíčových návrhů ze strany kolegů. Týká se to eh, určitých eh, jazykových nedostatků, především eh, v Němčině, to znamená, že nemáme úplný překlad všech návrhů, ty získáme příští týden, bohužel s tím nic nenaděláme v tuto chvíli. Takže co se týče těchto pozměvacích návrhů a jak jsem je pochopil, pan Šepflin se vrací eh, ke směrnici 93109 a dává důraz na důležitost eh, revize tohoto textu. Chtěl bych jenom říci, že Evropský parlament se k této otázce již vyjádřil. Můžeme pozměnit naše stanovisko, nicméně musíme jasně říci, o co nám jde. A já se obávám, že pan komisař Ševčovič bude dnes eh, za chvíli o, hovořit této otázce. Chceme provést celkovou revizi, přepracování návrhu komise. Pan Šeflin navrhuje, abychom vytvořili volební orgány na evropské úrovni, Cože? pan Galtieri navrhuje, abychom, nebo tady smlouva uvádí, že Evropská rada odsouhlasí změny jednotného postupu prostřednictvím konsenzu oproti tomu, co se uplatňuje nyní kde je jednomyslnost. Takže mu přeji hodně štěstí. Já bych k tomu řekl, že pokud něco takového uděláme, tak zcela jistě by muselo proběhnout referendum v Velké Británii. Takže opět hodně štěstí našim britským kolegům. Dále pozměňovací návrh 70 a 71 eh, z EPP. Týká se to nadnárodního seznamu volebních systémů, kde máme polootevřené, preferenční a uzavřené seznamy. To znamená, že někdo, když chceme tedy zvolit kandidáta z daného seznamu, tak eh, jediná možnost je vybrat eh, celý blok sezna- eh, kandidátů, kteří jsou sestaveni politickou skupinou. Já jsem proti tomu a budu naprosto otevřený. Myslím si, že musíme, že by to snížilo účinnost dané reformy, protože by to neumožnilo eh, občanům, aby se mohli rozhodnout eh, podle svého. Musíme naopak pozbudit nadnárodní hlasování, čili volba mezi jednotlivými kandidáty a národnostmi bude velice povzbudivé pro voliče, aby se tedy dostavili eh, pro druhé kolo hlasování v případě nadnárodního seznamu kandidátů. Já si myslím, že pokud přijmeme kandidáte EPP, SP, tak eh, to naopak odradí voliče. A myslím si, že by to dalo velkou pravomoc eh, především velkým evropským politickým stranám. Já, jak víte, nechci dále posilovat eh, tyto velké strany, ale dát jim takovou to pravomoc, eh, aby eh, si vytvořili uzavřený seznam kandidátů, to podle mého názoru je politování hodné a je to krok zpět. Zelení, pan Hefner, který není přítomen, ano, Myslím, že navrhuje, abychom měli 225 poslanců z těch 751 poslance. Já si myslím, že pokud chceme získat těch nejlepších 205 poslanců eh, z Evropského parlamentu, tak by to nebylo schváleno. Paní Bilie chce zvýšit ten počet z 25 na 27. Já vidím důvod, proč tak činí, ale musím říci, že by to způsobilo určité zmatky. Protože by to pozbudilo určitou představbu, představu, že každý stát může mít ještě jednoho europoslance navíc prostřednictvím této nadnárodní Eh, nadnárodního seznamu nebo nadnárodní skupiny těchto poslanců, což není pravda. Můj britský kolega se Skotské národní strany by chtěl prosadit regionální volební okrsky v členských státech a to prosazuje také několik finských a skandinávských kolegů, kteří chtěli, chtějí uplatnit autonomní regiony, například eh, Filské ostrovy. A myslím si, že nemůžeme v tomto případě prostřednictvím jednotného volebního systému něco takového uplatnit. Já si myslím, že to je odpovědnost finského státu, aby si to vyřešili na národní úrovni s ohledem na jednotlivé autonomní regiony. Co se týče skupiny EKR, která také překvapivě není zastoupená, se zmiňuje k tomuto nadnárodnímu seznamu. Pan Guerrero a pan Galtieri navrhují je strukturální zásadní změny eh, k mému systému protokolu, které se týkají eh, výsad a imunit. Já si myslím, že to musí být provedeno eh, v primárním právu toto nařízení eh, řeší otázky sekundárního práva a není tedy dostatečné. Nemůžeme řešit eh, imunity poslanců na nadnárodní úrovně, ale pochopitelně můžeme probrat tuto otázku. Pan Gvatieri a několik eh, dalších italských kolegů Také se zmiňuje k otázce lidí, kteří byli odsouzeni za nějaký závažný zločin, tak ty by měli, neměli mít možnost eh, kandidovat eh, do Evropského parlamentu. Ten celkový přístup je ovšem jiný. Je to sice zajímavý návrh, nicméně to by mohlo decimovat Evropský parlament, kdo ví. Ale samozřejmě se to můžeme také probrat. Co se týče matematického vzorce, tak bych byl rád, abychom se drželi toho zásadního rozhodnutí, které jsme přijali, že tedy budeme mít matematický vzorec, který bude transparentní, bude rychle řešit tyto otázky, bude ústavní a bude právně nenapadnutelný. To znamená, proti jakýmkoliv eh, napadením u soudu. A pokud někteří chtějí zabránit těmto snahám, to znamená, abychom nenašli matematický vzorec, tak se musíte sami sebe zeptat, co chcete dělat, abyste bránili Evropský parlament proti možným napadením, které Eh, zazněly například v Německu, eh, kde došlo k porušení smluv. A myslím si, že ten kembridský kompromis, ten daný vzorec, eh, jak byl zadán, vede ke koncenzu mezi nejrůznějšími matematiky, kteří se snažili předhánět. A řeší veškeré nedostatky, eh, které jsou dané ve smlouvě, například daného stropu, jednotlivých prahů, velikosti a bere v úvahu také ten princip degresivní proporcionality. čili naplňuje naše ambiciozní cíle. Systém, na kterém se dohodneme, musí být robustní. Musí řešit všechny mandáty, musí zabránit nějakému politikaření. Chtěl bych zdůraznit tento poslední bod. Pochopitelně můžeme se vrátit eh, k tomu politikaření, které jsme měli v minulosti, ale tomu nejrůznějšímu vyjednávání a handrkování, ale musíme se zase sami eh, sebe zeptat, eh, jaká je nestranost takovéhoto politického vyjednávání a jaké máme tedy politické preference. návrh Geralda je parabolický vzorec, který je, používá eh, nahodilé funkce a musí být vyzkoušen, zda by mohl naplnit eh, daný cíl. A já si myslím, že v tom konečném důsledku bude méně proporcionální než ten eh, kembridský kompromisní vzorec. Ta poslední zpráva, kterou jsem obdržel z Cambridge, byla rozdána všem kolegům a stojí za prostudování. Jak tedy budeme postupovat? Těším se na poznámky kolegů a navrhuji, abychom měli zasedání stínových zpravodajů příští úterý odpoledne kolem páté hodiny, to bude ještě potvrzeno a já se pokusím připravit kompromisní návrh, který bude vycházet z kembrického kompromisního vzorce kde budeme mít úvod, ve kterém budeme pojednávat o jednotlivých parlamentních mandátech. A já se pokusím vysvětlit, jak to chci zajistit. Také žádám o mimořádné zasedání našeho výboru ve Štrasburku, a to ráno 7. abychom mohli informovat eh, eh, o tom, nad čem se dohodly jednotlivé politické skupiny, až se sejdeme ve Štrasburku. Stále ještě musíme hlasovat, a to 19. příští měsíc, tak jak bylo původně dohodnuto. Děkuji, pane Dafe. Teď mám spoustu žádostí o slovo a v deset budeme muset začít hlasovat o zprávě paní Janaku. Musím vás tedy poprosit, abyste omezili své vystoupení na tři minuty. Jako první požádal o slovo kolega Šefling. Děkuji. Děkuji panu Dafovi za nesmírně důležitou zprávu, fascinující, která obsahuje řadu věcí, se kterými vůbec žádný problém nemáme, nadnárodní volební seznamy a tak dále. Moje jediná výhrada eh, je ta, že já sice chápu argumenty pro to, abychom měli polo otevřený systém a aby stranické sekretariáty na tím neměly absolutní kontrolu, ale myslím, že když ty seznamy budou polo otevřené, tak pořád existuje možnost, že se bude hlasovat podle národních preferencí. To, té možnosti se nemůžeme úplně vyhnout a proto bych dával přednost eh, mít uzavřené seznamy, přestože je to o něco méně demokratické a omezuje to ten systém. Otázka jestli to bude více nebo méně mobilizovat eh, voliče, na to nemám odpověď. Myslím, že to bude záležet na tom, eh, jak to funguje v tom daném státě, takže mm, na to nemáme jasnou odpověď. A proto bych dával přednost tomu, abychom zůstali u těch uzavřených seznamů, přestože chápu naprosto ty protiargumenty. Eh, registr voličů, o kterém hovořil pan Duff, já si myslím, že pokud ty mm, kandidátky budou nadnárodní, tak bychom se měli vážně zamyslet nad tím, že by existoval nadnárodní eh, seznam voličů. Ten současný systém není dokonalý, stejně tak ty hlášení eh, nefungují. Já si uvědomuji, jaké problémy s tím byly spojené. Je to obrovský eh, úkol. Na druhou stranu to podle mě není naprosto nezbytná podmínka ale eh, rozhodně to přispělo k tomu, aby ty nadnárodní seznamy eh, fungovaly dobře. Jeden opravdový problém, problém který my máme, se týká té, toho matematického vzorce, toho koeficientu. Když se podíváte na tu zprávu, kterou já jsem dostal dnes, tak středně velké státy z toho vycházejí špatně. Cambridgeský kompromis eh, je možná velmi vhodný a právně nenapadnutelný a matematicky eh, nejlepší, ale politické důsledky pro středně velké země jsou podle mě nepřijatelné, zvláště eh, protože například to bude Německo jako největší stát, které z toho bude mít největší prospěch. A proto bych varoval před tím, aby nevznikla nějaká velmi mocná euroskeptická kampaň, zejména v těch eh, středně velkých států, které by začaly spochybňovat eh, výhodu, výhodnost členství v Evropské unii. Nedovedu si představit, že by mý maďarští voliči byli eh, nadšení z toho, že se počet jejich poslanců sníží. A to velmi eh, podstatně, to by eh, se jim asi moc nelíbilo. Já samozřejmě chápu politický, politický význam a politickou, politický užitek eh, z toho, že budeme mít právně nenapadnutelný koeficient, který by měl ukončit ty politické spory, které jsme v této otázce měli. Nicméně musím zopakovat, že ty politické dopady by byly takové, že to prostě nebudeme moci podpořit. A ještě mám několik eh, poznámek. My bychom obecně měli eh, rozšířit eh, tady ty pasáže o všechny menšiny, nejenom etnické menšiny, ale jinak mě ta zpráva přijde skvělá a ještě jednou děkuji panu Dafovi za její předložení. Děkuji, je mi líto, že vás musím omezit, eh, ale bohužel nemáme tolik času. Kolega Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Počet pozměňovacích návrhů ke zprávě potvrzuje, jak je toto téma důležité a také to, že kolega Dav nám předložil některak banální, ale velmi stimulující zprávu, která se týká opravdu dalekosáhlých a složitých otázek. Já se pokusím popsat pozměňovací návrhy naší frakce a zkusím je rozdělit do skupin, především pokud jde o nadnárodní seznam. To je kontroverzní otázka. To samozřejmě neskrývám. Je zde spousta výhod a spousta problémů. Naše rozhodnutí bylo podpořit tento klíčový návrh DAFovy zprávy. Nicméně říkali jsme si, že bude vhodné předložit pozměňovací návrh, který vypustí odkaz na preference. Pokud je o tu polootevřenou metodu, tak abychom zabránili riziku vzniku jakési národní lojality a mít potom pořadu preferenci, pořadí preferencí, které by odpovídalo velikosti států, z nichž kandidáti pocházejí. Alternativou by mohlo být zavedení dvojí preference, nicméně my jsme se združili pod návrh vypuštění možnosti preferencí. Pokud je o ten matematický vzorec, tak eh, tento návrh eh, odpovídá třem DAFovým kritériím. Podle mě je racionální a odpovídá také abstraktnímu kritériu toho, že zaručí větší proporcionalitu, protože Evropský parlament eh, získává větší roli jako přímý zástupce občanů. Zastoupení státu se přesouvá spíše do rady a je jasné, že politicky, jak bylo předvídatelné, tvrdost tohoto vzorce a také volba mezi různými systémy, aby se uplatnila degresivita, tak se vybralo to nejtvrdší, to nejpřísnější. Fix prop se základem 5, takže se vybrala opravdu ta nejtvrdší, nejextrémnější varianta. Je jasné, že se dochází k přerozdělení takovým způsobem, že politicky je technicky nemožné získat většinu, která by mohla podpořit tento návrh. My tedy navrhujeme jinou cestu. Je to ambiciozní cesta, dotýká se smlouvy. Dav mě řekl hodně štěstí. Ale samozřejmě, já musím vyjasnit, že navrhujeme stejně reformu smlouvy tím, že zavádíme seznam. A to povede celou řadu lidí k tomu, aby požadovali referendum. Takže stejně jsme na území, kde se bude reformovat smlouva a já si myslím, že první bod, k němuž by měl parlament přistoupit, je, aby ta část smlouvy, která se týká složení parlamentu, byla v souladu se smlouvou, protože já zde vidím nesoulad mezi tím, že Lisabonská smlouva říká, že parlament už nebude zástupcem členských států, ale zástupcem občanů. A rozhodnutí o složení parlamentu je ovšem ponechána radě, která reprezentuje členské státy. Takže vidíte, že je zde rozpor mezi smlouvou a jejími principy. Takže já si myslím, že když stejně musíme sáhnout na smlouvu, jak navrhuje DAF, a souhlasí s tím i větší skupiny, větší frakce, v okamžiku, kdy přistupují na nadnárodní seznamy, tak se musíme dotknout matky všech problémů. Prostě složení parlamentu nemůže být rozhodováno pouze radou, ale musí být předmětem spolurozhodování parlamentu a rady. To je tedy smysl mého pozměňovacího návrhu, Není to pouhé ne pro tento matematický vzorec, ale poukazuji zde také na bitvu, která by mohla spojit celý tento parlament vůči radě. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, třeba Hefner navrhuje parabolický vzorec, který je udržitelnější než fix prop, ale naše rozhodnutí je přesunout se spíše k otázkám procedury, postupu, spíše než k povaze přerozdělení křesel. Pak je zde další skupina pozměňovacích návrhů. To jsou mé pozměňovací návrhy. Předseda přerušuje řečníka. Ano, budu velmi stručný. Řečník pokračuje. Uvažuji stejně jako u otázky složení parlamentu. Týká se to i jiných aspektů, kde máme normu, která se řídí před Lisabonskou logikou. Já si myslím, že spíše než abychom dnes měli rozhodovat o datu příštích voleb, měli bychom rozhodnout, že o datu rozhodne Evropský parlament. Spíše než abychom do podrobností definovali, jakým způsobem se budou spravovat eh, výsady a imunity a tak dále, měli bychom říci, že o těchto věcech bude spolu rozhodovat Evropský parlament a nemohou to být věci, které budou ponechány k rozhodnutí pouze radě v okamžiku, kdy parlament bude přímo zastupovat občany. Ještě dvě poslední poznámky, budu opravdu velmi stručný. Viděl jsem, že někteří kolegové, ne ty, který, ti, kteří, které uváděl kolega Dav, ale jiní, v různých článcích nebo v článku dvě, odkazují na regionální kolegia. To je podle mě trochu mimo. Je to článek 1 bod 2. Článek 1 bod 1 jasně říká, že je možno že je možno, teď jsem se spletl, v jakém je to článku, ale je možno vytvořit regionální kolegia, aniž by byl ohrožen proporcionální charakter hlasování. Potom nemá smysl do ostatních částí tohoto textu vkládat věci, které by mohly vyvolávat rozpor s národní proporcionalitou hlasování. Je možno mít tedy různou organizaci, regionální, místní, podle volebních okrsků, ale nemůže to překonat národní proporcionalitu rozdělení křesel, protože to je hlavní princip, který stojí nade všemi pokud se nerozhodneme toto změnit, ale zatím se nikdo nerozhodnul. Jinak bych tedy ilustroval ten pozměňovací návrh o těch odsouzených, tak tam máme tři skupiny trestných činů, které se týkají věcí veřejných, organizovaný zločin, korupce, zneužití veřejných zdrojů a potom je tam obecný strop, nebo tedy práh, od kterého začíná platit eh, evropský zatýkací rozkaz a je tam minimální odsouzení na tři roky. Takže na základě toho jsme předložili pozměňovací návrh o odsouzených. Já budu eh, velmi stručný. Chci říci, že Plně souhlasím s tím, že tato zpráva našeho kolegy Andrewa Dafa je nesmírně zajímavá. Nicméně jsou tady určitá rozhodnutí, která jsou podle mě eh, nepřijatelná. Nejprve bych chtěl říci, že chápu eh, volbu pro preferenčního hlasování ale nesouhlasím s tím počtem kandidátů na, na národních eh, kandidátkách, protože existuje riziko čistě národního přístupu eh, a u toho preferenčního hlasování se to riziko znásobuje. A podle mě si to odporuje odmítnout těch 27 na seznamu a potom eh, zavádět takový systém hlasování. Co mě mírně překvapuje, je také eh, tento koeficient. Eh, já bych chtěl eh, odmítnout ten název, že se tomu říká kembrický kompromis. Myslím, že to žádný kompromis rozhodně není. Možná, že někteří matematici, kteří byli někým vybráni, se na tom dohodli, ale ale my eh, nejsme součástí žádného kompromisu. Nic jsme zatím eh, společně nevyjednali. Nicméně velmi zajímavé se takové studie pořídit. A na základě toho se můžeme bavit, jestli eh, to chceme nebo nechceme, ale rozhodně bych tomu neříkal kompromis. A odmítám i tu formulaci, která tam je. A Odmítám také, že to je eh, neutrální eh, koeficient, který eh, nemá vliv na to. Víme, že žádný zvolený systém není neutrální. To říkají specialisté na volební systémy. Víme, že jsou tady někteří, kteří prosazují znásobení vlivu velkých států s tím, že by středně velké státy eh, měly omezený vliv. Týká se to zemí, jako je Portugalsko, Maďarsko, Česká republika a další. A pro ně je toto řešení eh, jasně nepřijatelné. Žádné neutrální, žádné neutrální řešení neexistují. A také nesouhlasím s vaším závěrem týkající se Německého ústavního soudu. Je to zajímavá věc, protože žádné srovnání nemáme mezi politickou rovnováhou na evropské úrovni a e, v rámci Německa. Například ve spolkové radě mají e, jiný systém e, hlasování, ten není proporční. úplně se tedy liší od evropského systému a tyto argumenty jsou tedy nepřijatelné. Chtěl bych říct říci našemu kolegovi Dafovi, že ta debata je velmi zajímavá, zásadní, ale stejně jako jste vy nám přál hodně štěstí, tak já vám přeji hodně štěstí s tím vaším eh, matematickým koeficientem. Grazie. Děkuji vám. Pan Hefner, a prosím, buďte struční. Pane předsedo, vážení kolegové, i já eh, bych chtěl uznat obrovskou zásluhu pana eh, Dafa, za přípravu této zprávy, eh, za to, že připraven v této věci něco udělat a postoupit dopředu. Pokud si to mohu dovolit říci, tak eh, jde o dva cíle. Jde o to, aby evropské volby byly skutečně evropské a potom jde o to, aby ty evropské volby byly co nejdemokratičtější. Já podporuji myšlenku evropského volebního okrsku pro 25 poslanců. Myslím, že občané by tím měli možnost volit poslance nejenom své národnosti nebo pocházející z jejich členského státu, ale mohli by si vybrat z, eh, z celoevropského z eh, celoevropské kandidátky. To by možná někteří z nich uvítali. Podporuji také to, že by rozdělení křesel v Evropském parlamentu se mělo odvíjet od jednotného koeficientu tak, aby nevzniklo nějaké podezření, že se to tady eh, domlouvá za zavřenými dveřmi. Myslím, že by nám to také prospělo i z hlediska politicko-ústavního. Dovolte mi ještě, abych řekl jasně několik dalších eh, věcí. Pokud to budeme chtít, tak bychom se měli zaměřit na to, aby ty věci byly eh, z politického a ústavního hlediska nenapadnutelné a co nejčistší. A za druhé, musíme hledat spojence, což znamená, že se musíme snažit najít cestu, která bude vyvolávat nejmenší míru odporu a spíše přivádět na naši stranu další spojence. Ta, ten vzorec pro, výpočet, pro přepočet křesel by eh, měl být blíže i současnému systému. Myslím, že čím více se vzdaluje od současného systému, tím méně je to politicky eh, přijatelné. Asi si vzpomínáte na slyšení, kde jsem se třikrát eh, na to ptal, protože v té souvislosti vidím velké problémy a bylo nám řečeno, že to jinak nejde, že matematické principy Eh, nám nebyly vysvětleny, bylo nám řečeno, že to prostě jinak nejde. Strávili jsme s tím dva dny. Já jsem chtěl informace o těch eh, dalších eh, způsobech matematického řešení, ale nikdy jsem se to nedozvěděl. A proto je to ten argument, proč bych chtěl, aby to matematické řešení bylo vybráno jiné. Jde mi o to, že mírně iritující v politice že mi někdo do tváře říká, že existuje jenom jedno jediné řešení. A já bych chtěl říci, že těch řešení existuje více, jak dospět ke stejnému cíli. Já jsem něco navrhoval, eh, co mi přijde, že je mnohem bližší současnému rozdělení jak křesel. A hlavně by to tak neznevýhodnilo středně velké země, které by eh, tím přišly o eh, méně míst než v tom systému, který navrhuje Andrew Duff a tomu já říkám eh, degresivní proporční systém. A ten eh, takzvaný kompromický eh, kompromis tak to příkře stoupá a potom se vyrovnává, zatímco v tom mém návrhu by ta křivka byla paraboličtější nebo neby byla tak na, příkrá. Nemůžeme zvolit přepočtový koeficient, který bude čistě proporční a potom se snažíme tu degresi dosáhnout někde na konci té křivky. Možná, že to teď neříkám matematicky úplně správně, ale byl bych rád, abyste si to představili, jak to, eh, jak to eh, vypadá. Já bych uvítal další diskusy eh, o podrobnostech a na, za pomocí grafů, ale měli bychom si uvědomit, že bychom neměli mít systém, který takto příkře stoupá a potom se čist trochu nevelizuje. Protože potom by voliči mohli získat dojem, že tam, kde je větší počet voličů, tak tím získávají automaticky eh, nárok na více křesel. Přes, tak to přesně není. Překvapila mě poznámka o německém ústavním soudu, protože podle mě právě Evropský ústavní soud by mohl mít problém s tím koeficientem, který navrhuje Andrew Duff. Musíme mít systém, který je eh, rovnoměrný nebo má rovnoměrný účinek ve všech členských zemích. Já jsem vám eh, rozdal materiál, který obsahuje popis jiného koeficientu. My jsme ho přepočítali s různým výchozím počtem poslanců. Znamená, že by eh, těch eh, míst bylo plus 26 nebo plus 25. A všechno jsme to přepočítali, eh, také kdyby přistoupil jeden nebo dva nebo tři nové členské státy a pořád ten výsledek je uspokojivý. Tento vzorec, který já navrhuje, byl také předložen v Cambridge, ale z důvodu, které já neznám ani nechci znát, eh, nakonec nebyl eh, vybrán. A proto ho tady ještě jednou předkládám. Chtěl bych ještě, eh, vím, že už hovořím velmi dlouho, ale chtěl bych ještě upozornit na jednu věc. Já osobně si myslím, že pokud chceme seriózně s tím něco udělat, s těmi jednotnými volebními okrsky o 25 poslancích, aby volby byly skutečně evropské, tak si myslím, že bychom to neměli aplikovat na ten současný eh, počet, na ten současný systém, protože nechceme spojovat toto pozitivní eh, evropské téma s tím, že chceme zvětšit parlament, že chceme více peněz, protože to budou ty argumenty, které, eh, nebo ty výčitky, které nám budou předkládány. A za druhé, rozhodně nechceme změnu smluvci. Eh, a to by se muselo změnit, kdybychom změnili eh, celkový počet poslanců. Eh, jinak bych byl velmi rád, kdybych o takových zásadních reformách, které se týkají celého parlamentu, které se týkají evropské demokracie, bychom se více věnovali diskusi a kdybychom se snažili více zohlednit Eh, stanoviska ostatních, tak abychom skutečně zvolili nejlepší eh, kompromis, abychom se nesnažili prorazit hlavou zeď, abychom prosadili určité utkvělé představy. Já ještě jednou chci zopakovat, že podporuji základní myšlenku, eh, jsem připraven na tom s ostatními spolupracovat. Nevím, proč ta spolupráce nebyla úplně dokonalá, tak jak já bych si to představoval, protože si myslím, že bychom měli jako parlament táhnout za jeden provaz, abychom to prosadili vůči radě. Na 10 hodin máme naplánováno hlasování, takže dáme slovo ještě kolegovi Salatovi, potom přerušíme rozpravu o DAFově zprávě, přistoupíme k hlasování o zprávě paní Janaku a potom, doufejme, že to nebude dlouhé hlasování, budeme pokračovat v rozpravě o DAFově zprávě. Pokud souhlasíte, dám slovo kolegovi Salaktovi. Ano, budu velmi stručný, pane předsedo. Já si myslím, že to úsilí, které vynakládáme na přeskoumání různých možností, jak složit příští parlament, je vedeno snahou maximálně modernizovat a sjednotit eh, vyjádření jednotlivých členských států. První poznámka. My víme, že v Evropě jsou státy, které mají zablokované volební seznamy a státy, které mají preferenční hlasování. A to vytváří velké rozdíly, protože zablokovaný seznam umožňuje některým státům znovu navrhnout poslance kteří v Evropském parlamentu hodně bojovali za národní zájmy. Například v Itálii se využití preferencí naopak vede k tomu, že ti nejlepší, kteří se věnují evropským zájmům, nejsou voleni a naopak ti, kteří hájí zájmy svého území, znovu zvoleni jsou. Já si myslím, že by bylo vhodné sjednotit způsob volby ve všech členských státech. Kolega tady hovořil o polootevřených seznamech. V podstatě by šlo o jediný volební systém. A další poznámka? Celý tento postup zcela zavírá oči nad přítomností žen. Proč bychom neměli říct členským státům, které používají preference, že by zde mělo být kritérium pohlaví, to znamená dvě preference pro muže a jednu pro ženu nebo něco podobného, nebo najít nějakou kvotu pro ženy, abychom v Evropě působili dojmem, že skutečně respektujeme úlohu žen na evropském území a efektivitu jejich práce. Jak jsem říkal, přerušíme nyní rozpravu o DAFově zprávě. Budeme v ní pokračovat posléze. A nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích ke zprávě paní Janaku. Nevím, jestli paní Janaku si chce vzít ještě slovo, nebo jestli můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Monsieur le président, euh, je fais de. Pane předsedo, eh, jsou tady ještě dva kompromisní pozměňovací návrhy. Přijala jsem několik poznámek několika kolegů. Takže máme dohromady 12 pozměňovacích návrhů, a, o kterých budeme hlasovat a ostatní pozměňovací návrhy, které nejsou součástí kompromisu. Prosím, když se dostaneme do bodu, kde jsou nové kompromisní návrhy, tak nás informujte o tom, jakým způsobem chcete hlasovat o těchto nových pozměňovacích návrzích. Ano? Teď tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 22 k odstavci 1 kolegy Dafa. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kolega Ilčev. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 24 DAV. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 25 Šepflin. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26. Hanan Van Orden. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28. Dav. Kdo je pro? <clears throat> Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 29. Zase dav. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. První kompromisní návrh, který pokrývá pozměňovací návrhy 30 až 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď jdeme na pozměňovací návrh 36. Takže vynecháváme 30 až 35 a jdeme na pozměňovací návrh 36. Scholz. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 11 ku 9. Další kompromisní návrh, který pokrývá 37, 38, 39, 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Takže jdeme na pozměňovací návrh kompromis D, který pokrývá staré pozměňovací návrhy 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď pozměňovací návrh 48. Hefner. Kdo je pro? Kdo je proti? Stejná většina jako předtím. 11 proti, 9 pro, takže je to zamítnuto. 49. Zase Hefner. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Takže to neprošlo, je to zamítnuto. Desetku desíti, padesát. 50. Dav. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. 51. Spravodajka. Kdo je proti? Je to přijato. A tady máme tři pozměňovací návrhy, o kterých můžeme hlasovat jako o celku. 52 až 54, takže kdo je pro? Je to přijato. A jdeme na pozměňovací návrh 55. Ne, ten odpadá, takže kompromis E zpravodajky, který pokrývá pozměňovací návrhy 56, 57 a 58. Kdo je pro? Je to přijato. Pozměňovací návrh 59 Ilčev. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. Kompromis F který pokrývá 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72 a 74. Kdo je pro, kdo je proti? Tady to musíme spočítat. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Je to přijato. Takže teď jdeme na pozměňovací návrh 75. 75. Zpráva, nebo tedy pozměňovací návrh Hanan. Je to pozměňovací návrh na vypuštění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. 76. Dav. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 77 odpadá. 78 Hefner taky odpadá. 79 Guerrero. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 80 DAV. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 81 Hefner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 82 Lamasur. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 83 Dav. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 80 pět, ne, 84, to jsme ještě nehlasovali, takže 84. To je pořád DAF, DAF, takže proto jsem si to spletl. 84 DAF, kde je pro? Přijato. 85. Grote Guerrero, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 86 DAF, kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 87 zasedav. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 88. Guerrero, kdo je pro? Kdo je proti? <laughs> Je to zamítnuto. 89. Janis Barnuevo Garcia. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 90. Graf Lambsdorff. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 91. DAF. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. 92. Gurmaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Místo předsedkyně Gurmaj. Velký úspěch. Pozměňovací návrh 93 odpadá, 94 taky odpadá, 95 DAF. Kdo je pro, kdo je proti? To bychom možná měli spočítat. Kdo je pro, prosím vás. Kdo je proti? Je to přijato. Kompromis G který pokrývá 96, 97, 98, 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. A jdeme na pozměňovací návrh kompromis A, který pokrývá pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 8 a 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže jdeme na pozměňovací návrh 4. Tady je technická úprava, prosím vás. No tak kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 5. Ilčev. Kdo je pro? Proti? Přijato. 6. Graf Lambsdorff. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 7. Scholz. Kdo je pro? Proti? Přijato. Gurmaj. Ne. To je pokryto kompromisem A, takže se o tom nehlasuje. Devítka. Spravodajka. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 12. Scholz. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Spravodajka, kdo je pro? Proti? Přijato. 11. Ilčev, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 12. Hefner. Pardon, 13. Hefner. 13, ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato? Ne, ne, ne. Tak ještě jednou. Vypadalo to 12 k 11. Tak si to ověříme ať nehlasují ti, kteří nemají právo hlasovat. Tak si to spočítejme. sostituti che votano senza anche titolare. Eh. Allora, chi... Takže ještě jednou. Kdo je pro? Prosím. Uh, Pane předsedo, musíte asi zkontrolovat, kolik tady máte eh, poslanců, protože já myslím, že je více než těch devět, že je ta kvota. My jsme počítali pouze 9 hlasů EPP. Ale zkusíme to ještě jednou. Kdo je pro pozměňovací návrh 13? Hefner, zvedněte ruku. Pořád 12. Kdo je proti? 11. No takže jsme to spočítali dobře. O jeden hlas je to schváleno. No 12 ku 11. 14 Hefner. Kdo je pro, zvedněte ruku. Mendes. To není možné. Jestliže pokud EPP je 9, plus pan eh, Schmidt, eh, Fox a ještě další kolega, tak nás nemůže být 11. Ah, didn't vote. Okay, but we are anyway. Anyway. Ano, ale i tak. I tak je nás 12. 9, 11. I should go back to, to, to, to classes. Měl bych se vrátit do školy. Je vždycky dobré to ověřit, ano. Tak prosím vás, pozměňovací návrh. Já půjdu do toho Cambridge, pane předsedo. <laughs> Jsme u pozměňovacího návrhu 14. Hefner, kdo je pro? Kdo je proti? Dvanáct ku jedenácti, takže je to přijato. 15. Zase Hefner, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 16. Gurmaj. Kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. 17 Hefner je pokryto kompromisem A, takže se o něm nehlasuje. A 18 nám taky odpadá. 19, 20 a 21. Tak tam je návrh na vypuštění. Ano, Mendezi. Pane předsedo, Výbor hlasoval proti odstavci 10. Takže když jsme hlasovali proti desítce a tohleto úvodní os, ustanovení se vztahuje k odstavci 10, tak myslím si, že bychom o něm neměli hlasovat. Podívejme se na to. Zkontrolujeme to. Abbiamo votato la, la, la, la del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 Já si myslím, že abychom tady vyjasnili, jak kdo hlasoval, tak bych chtěl říct, že my jsme proti daňovému režimu pro eh, zaměstnance evropských politických stran. Měli bychom toto úvodní ustanovení vypustit. Eh, Já musím říci, že už jste hlasovali o desíce, takže myslím si, že je to v souladu, ale chceme-li o tom hlasovat, prosím. Úvodní ustanovení AA, pozměňovací návrhy 19 až 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Výborně, takže je to přijato. Takže to bylo na vypuštění. Dobře, teď jsme se dostali k hlasování o závěrečném návrhu zprávy. Kdo je pro? Spočítáme si to. Je to teda jasná většina. Chi è contrario? Kdo je proti? Pouze jeden proti, kdo se zdržel? Dva pro, proti, pardon. Kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Takže je to přijato velkou většinou. Blahopřeji paní Gurmaj. Ne, paní Gurmaj, paní Janaku. Sí. Prego. Presidente? Presidente? Monsieur le Président, je veux seulement... Pane předsedo, já bych si dovolila poděkovat eh, kolegům ze všech politických skupin, kteří eh, se na tom podíleli a doufám, že to schválí i plenární zasedání. Děkujeme. Do la parola anche al kolega Hefner. Pan kolega Hefner. Já bych chtěl eh, jenom jedno udělat krátké prohlášení k tomu hlasování, které teď proběhlo. Chci poděkovat paní eh, zpravodajce také za předložení kompromisních pozměňovacích návrhů, eh, se kterými jsme všemi souhlasili s výjimkou C, přestože tam eh, souhlasíme s tou myšlenkou, ale ta formulace je podle nás velmi nešťastná. Včera jsme ještě předložili eh, náš vlastní návrh týkající se tohoto písmene C a ještě jednoho předložíme na plánem zasedání jako ústavní, eh, pardon, ústní pozměvací návrh a byl bych rád, aby se na to kolegové mohli podívat, protože to nijak neodporuje podstatě toho návrhu, ale snaží se vyjasnit eh, formulaci, která podle mě je velmi nejasná a právně by mohla znamenat velké problémy. Takže bych byl rád, byste se na to mohli podívat a v každém případě vám mnohokrát děkuji za eh, zohlednění různých stanovisek a za definitivní verzi těch návrhů. Děkuji vám. Kolega Grete. Kolega Grete. Eh, já se eh, nechci vyjadřovat k té zprávě, ale k hlasování jsme ústavním výborem a já vím, že není úplně běžné tady, abychom hlasovali eh, elektronicky, ale někdy si myslím, že by to stálo za to, abychom zjistili, jak silné jsou jednotlivé politické skupiny. Potom je to velmi vhodný nástroj. Možná, pane předsedo, byste se nad tím mohl zamyslet, aby možná u některých důležitých hlasování bychom mohli použít naši hlasovací karty, protože konec konců od toho tady to zařízení máme. Grazie. Eh. Prosím, Bronx. Eh, děkuji vám. Já bych chtěl jenom velmi stručně říct, že jsem velmi rád, že jsme tady velkou většinou to schválili, ale včera večer jsem ještě poslal sekretariátu dvě poznámky, tedy že dva návrhy, které já jsem předkládal, se neodráží v těch kompromisech a eh, byl bych rád, kdyby se o nich mohl hlasovat. To nemění nic na celém procesu, ale myslím si, že z hlediska metody Eh, něčeho, co se říká ústavní výbor, by bylo dobré, abychom pracovali řádně a snažili se zohlednit různá stanoviska, která by se měly promítnout do eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. A abychom eh, potom mohli hlasovat o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích, které byly předloženy a s tím mohli přispět k vyznění toho návrhu. Bene, mi pare che non ci sono altri... Výborně, zdá se mi, že k této zprávě se už nikdo další nechce vyjádřit. Děkuji tedy paní Gurmaj. Kdo se hlásí o slovo? Kdo chce ještě mluvit? Nikdo. Ah, Gurmaj. no, no, Samozřejmě děkujeme paní Janaku, děkujeme ještě jednou. Všichni uznali vaši práci, takže má slova jsou už zbytečná. Pokud je o elektronické hlasování, tak upřímně, pokud by někdo před hlasováním požádal o elektronické hlasování, já bych tuto žádost přijal. Nejde o to, že ústavní povaha našeho výboru brání elektronickému hlasování, ale mně se zdá, že je nás málo, takže to snadno spočítáme, ale pro příště to vezmeme v úvahu. Pokračujeme tedy v diskuzi o zprávě pana Dafa. Pokud jde o volební systém, o slovo požádal kolega Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Vrátit se k předcházející otázce po této extázi, kterou předpokládalo hlasování, vyžaduje určitou pozornost a myslím, že teď v sále dost pozornosti nemáme. Prosím o klid, alespoň o trochu klidu. Prosím vás, říká předseda, opuste sál, pokud chcete, povídejte si na chodbě, protože téma které, téma, které máme před sebou, není zanedbatelné. Děkuji. Já jsem se chtěl vrátit k preferenčnímu hlasování, protože původně se zdálo, že jsme se shodli na tom, že jsme proti preferenčnímu hlasování, ale potom zde byla vystoupení na jeho podporu. Existují různé zkušenosti ohledně preferenčního hlasování a německá zkušenost určitě není stejná jako španělská. Ve Španělsku je možnost preferenčního hlasování při volbách do Senátu a občané hlasují úplně stejně při volbách do Senátu jako při volbách do kongresu, do sněmovny. Řídí se liniemi stran. Takže to preferenční hlasování je teoretické, pokud jde o jeho výhody, zatímco jeho nevýhody byly empiricky potvrzeny. Preferenční hlasování nevždy, ale velmi často vyvolává vnitřní boje v rámci kandidátky a rizika neregulérního financování kandidátů. Kromě toho bylo upozorněno na riziko, že různé rozměry, nebo tedy různé počty voličů v jednotlivých členských státech by mohly tlačit na ideologickou nebo programovou linii politických stran. Ty kandidátky by měly být eh, vyjednány na základě nějaké ideologické sounáležitosti. Když tam do toho vložíme ten národní rozměr, tak se nám ideologická soudržnost rozbije. Chtěli bychom říci, že je zde určité negativní posouzení ze strany politických stran, negativní názor na tyto preferenční hlasy. Vypadá to, jako kdyby se občané museli zbavit eh, politických stran, aby mohla demokracie správně fungovat. A tak to rozhodně není. Nebude existovat reprezentativní demokracie, pokud nebudou existovat silné politické strany. A nebudeme mít evropskou demokracii, pokud nebudeme mít silné evropské politické strany. Já jsem tedy proti preferenčnímu hlasování, protože si myslím, že to zkresluje právě to, čeho chceme dosáhnout. E Děkuji. A nyní má slovo pan Sondergarden. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat za tuto zprávu. Musím říci, že si také nemyslím, že tento návrh znamená, že 16 z 27 zemí by mělo mít mandát v Evropském parlamentu. Myslím si, že to nemůže projít, ale otázka zní, zda se vydáváme správnou cestou. Tak, jak to vidím já. Mohli bychom mít složení Evropského parlamentu prostřednictvím proporcionálního zastoupení, to znamená, že členové by byli přímo voleni evropskými občany, ale zároveň nemůžete mít proporcionalitu v radě, ve složení rady, takže Týká se to pouze jednoho aspektu, ale neprobíráme ten druhý aspekt, a to je složení rady. Pokud to srovnáme s USA, kde máme dvoukomorový systém, Eh, kde máme systém proporcionality, co se týče eh, dolní komory, ale když se podíváme na Senát, tak každý stát bez ohledu na velikost má své volené zástupce. V Evropské unii máme eh, dvě komory s proporcionálním zastoupením. To tedy znamená, že to je naprosto nepřijatelné. Také věřím, což je zajímavý pohled, že pozměněném návrhu se uvádí, že pokud volební okrsky budou vytvořeny, tak tam není ta překážka 5%. Já si myslím, že to je správný přístup. Myslím si, že je na místě, když se podíváme na oblasti, kde je méně než 5% zastoupení obyvatel, tak by měli mít svého zástupce v Evropském parlamentu. Ale když se díváme na národní zastoupení v Evropském parlamentu, tak máme práh, který je mnohem vyšší. Je to 8 nebo dokonce 10%, čili možná se to může dostat na úroveň 16%. A já si pamatuji ehm, v Radě Evropy, ale také se to týká Evropského parlamentu, že Turecko zavedlo práh 10% a tehdy to bylo považováno za nepřijatelné, eh, nedemokratické, je to úroveň 10%. To znamená, že Evropský parlament by měl mít najednou 16%, 16% laťku. To mi přijde nepřijatelné. Já si myslím, že tento návrh je omezen, protože nebere v úvahu diskuse, které probíhají v radě. A z toho důvodu musím říct, že nepodporuji tento přístup, který je navržen ve zprávě pana Dafa. Děkuji. Nyní má slovo kolega místo předseda Tarkovský. Velice stručně, jak řešíte otázku, když máte jednoho kandidáta na dvou seznamech? Brali jsme to jako určitý eh, fenomén, ale nepředložili jsme pozměňovací návrhy, ale pokud nechceme nadnárodní seznam, aby tento nadnárodní seznam eh, bral na, eh, byl brán na té nadnárodní úrovni, tak může vzniknout problém, že stejný člověk se objeví na dvou seznamech. Chtěl bych vám jenom připomenout, pokud říkáme jedno procento se může objevit na jednom seznamu, na tom nadnárodním seznamu, tak musíme být praktičtí. Bude dost těžké představit eh, různé osobnosti, aby se dostali pouze na ten nadnárodní systém. Ale pokud se objeví na dvou seznamech, tak máme problém s těmi nadnárodními kandidáty, kteří budou bráni na té národní úrovni. Čili pokud budeme mít jednoho člověka z národního systému, který bude na nadnárodním, systém, eh, v tom, nadnárodním seznamu, tak eh, tito lidé potom mají více možností a větší pravděpodobnost, že budou zvoleni do Evropského parlamentu. Když jsme se bavili o těch matematických vzorcích, tak to bylo také jasné. Já si myslím, že na tom není nic divného, čili zvážili jste tuto otázku a jak chcete tento problém vyřešit? Honorevole Brons. Pan bronz. Uh, <clears throat> Vytvoření nadnárodního volebního okrsku, kde bude možnost mít 25 europoslanců, tak v podstatě to nevychází eh, z žádosti veřejnosti a já si myslím, že v případě voleb, tak eh, si myslím, že tam nebude žádný zájem. Já si myslím, co se týče těch nadnárodních seznamů, tak také musí být stejné zastoupení mužů a žen. Některé volební systémy se snaží předem v podstatě rozhodnout výsledky voleb. Snaží se rozhodnout profily těch úspěšných kandidátů a pokud chceme mít lepší zastoupení mužů a žen, tak by to bylo žádoucí, ale současné číslo je 30 5%, které není příliš vysoké, tak si myslím, je lepší ve srovnání se zastoupením mužů a žen v národních parlamentech. Říkat politickým stranám, koho by si měli vybrat jako kandidáty, co se týče pohlaví, v podstatě se téměř rovná tomu, že říkáme předem voličům, jak se mají chovat a koho mají volit. Když budeme říkat stranám, že Eh, zastoupení mužů a žen je mnohem důležitější než jiná kritéria při volbě kandidátů, tak já si myslím, že to je příliš velký zásah. Já si myslím, že politické strany musí mít právo rozhodnout, kdo je bude zastupovat a kdo je nebude zastupovat během voleb. Já jsem si pročetl odstavec 2 této zprávy, možná jsem to špatně pochopil, ale říká, že hlasy jsou přiděleny buď seznamům, anebo individuálním kandidátům na daných seznamech. Podle mého názoru to naznačuje, že voliči si budou moci rozhodnout mezi těmi uzavřenými seznamy, čili já když budu volič, tak uvidím seznam, tak eh, buď zvolím celý seznam těch kandidátů, a nebo uzavřu, zvolím ten uzavřený seznam. Čili to pochopitelně se zdá být velice přínosné a budou tedy voliči rozděleny do těch, kteří jsou chytří a kteří nejsou eh, chytří, kteří tomu lépe rozumí a méně rozumí. A jinými slovy, voliči mohou být buď líní a zvolí tedy ten uzavřený seznam a další přínos je, že se mohou rozhodnout sami, do jaké míry si myslí, že tomu rozumí nebo nerozumí. A nesmíme předpokládat, že když pozbudíme voliče, aby tedy šli pro ty jednotlivé volby, takže to povede eh, k větším nebo lepším zastoupení mezi muži a ženami nebo jednotlivými etnikami, protože my se snažíme tady eh, zajistit rovnováhu nejrůznějších eh, sociálních kritérií, a tak to v Evropě nefunguje. Děkuji, pane Bronsi. A nyní má slovo pan Viland. Já vám děkuji, pane předsedo. Myslím, že dosavadní průběh diskuze ukázal, že této zprávy by nemělo být až tolik věcí, protože příliš zatěžujeme tu diskuzi mnoha věcmi. Například téma ženy. To je samozřejmě důležitá věc, ale když se podíváme na to, že například ve 25 členských zemích parlamentech je méně žen než v Evropském parlamentu, vím kam jsou jenom Španělsko a Malta, tak eh, si myslím, že nemůžeme zavádět eh, nějaké kvóty, protože k tomu má, eh, mají všichni spoustu argumentů. A ze stejného důvodu si osobně myslím, že těchto 25 dotečných poslanců by nemělo být řešeno v rámci této záležitosti. Měli bychom se měli soustředit na ty základní věci a všechny ostatní eh, nechat stranou. Myslím, že těch, eh, v rámci těch, toho současného čísla 751, 25 by bylo lepší a eh, také by to nebylo spojeno se změnami smluv. Jinak si myslím, že je tady jedna chyba u mého pozměňovacího návrhu ale jinak si myslím, že bychom měli dávat eh, pozor na tu přesnost, protože například eh, my jsme u těch předcházejících diskuzí požadovali 700 poslanců a byla to rada, která řekla, že jich bude 750. Myslím, že rozhodně už by se ten počet neměl zvyšovat. Co se týče eh, velikosti populace, to má být jedno z kritérií. Myslím, že bychom se na tím měli ještě zamyslet, jak přesně to bude eh, sformulováno. A ještě k termínu příštích evropských voleb. Myslím, že to datum by mělo být stanoveno do konce tohoto roku protože brzy se bude připravovat eh, kalendář eh, na rok 2013, brzy 2014 a proto bychom už se teď měli začít časově plánovat. Mnozí to od nás očekávají. 81. Eh, to je další návrh. Já jsem při posledních volbách byl znepokojen tím, že někteří komisaři hlasovali pro mm, parlament a potom se snažili se stát komisaři, někteří mě byli úspěšní, někteří ne. A já si myslím, že je to trošku systémová chyba, když bychom měli zakázat komisařům eh, kandidovat, aby tedy oni museli rezignovat a eh, tvářit se, že eh, chtějí být poslanci. Pokud chceme mít skutečně evropské politiky, kteří budou známí, tak si myslím, že bychom tomu prospěli, kdyby eh, komisaři měli možnost kandidovat. A nad tím bychom se také měli zamyslet. A potom si myslím, že nezbytně naléhavé a částečně to ve vaší zprávě je, za což vám děkuji, eh, abychom vyřešili otázku imunity. Já jsem k tomu předložil návrh 108 Eh, už se v minulosti několikrát stalo, že některé členské státy, tak říkajíc, eh, argumentovali takzvaným právem pasivního eh, voliče nebo pasivního volebního práva. Takže tady bylo několik kolegů, kteří s tím měli problém a mohlo to být napadnuto u soudu, například to je občanskoprávním sporu. A teď se dostávám Eh, k další otázce. Bylo tady správně řečeno, že bychom měli najít nenapadnutelně právní, nenapadnutelné právní řešení, ale já si myslím, že to řešení by mělo být také politicky akceptovatelné a ty věci, které jste tady navrhují, ty e, matematické řešení, e, politice škodí. A to proto, že nikdo z nás, nikdo, žádný politik nebude schopen eh, to, eh, ten vzorec, ten koeficient vysvětlit, proč jsme ho vybrali a proč jsme nevybrali nějaký jiný. Představte si, jak byste jednoduchými slovy nějakému normálnímu voliči vysvětlovali, eh, jak to bude fungovat. Protože si myslím, že se tím zase vzdalujeme voličům jako politická třída a přitom chceme se eh, voličům přiblížit. Takže bychom měli volit politicky co nejjednodušší řešení. A proto mám eh, také eh, další návrh. A při vší úctě k kolegovi Ranchelovi, bych se chtěl vyjádřit k těm právním záležitostem. Byl tady zmíněn německý soudní, německý ústavní soud. Čistě proporční řešení by pro Německo znamenalo přibližně 130 poslanců. A i pro Itálii, Anglii a Francii by to znamenalo více než 100 poslanců. Takže současný stav, který teď máme, je korektura ve prospěch menších členských zemí. A proto teď rozhodně eh, nejde o to, že budeme špatně zacházet s těmi menšími, ale jde o to, jak najít akceptovatelné, právně nenapadnutelné řešení v rámci toho, čemu říkáme degresivní proporčnost. Předtím, než jsem se stal právníkem, tak jsem eh, studoval také matematiku. A proto bych chtěl jednu věc eh, říci jasně. Myslím si, že žádný koeficient který by zachovával zásadu degresivní proporčnosti a přitom byl právně naprosto bez problémů. Vždycky se počítá s jakousi matematickou pravděpodobností a s přibližnými čísly. Protože ten poslední, který něco dostane, může teoreticky být zvolen s menším počtem hlasů než ten, který eh, byl zvolen na prvním místě. To je prostě eh, matematická eh, zákonitost, o které nemůžeme tady diskutovat. A nemě, nemyslím si, že bychom měli zbuzovat dojem ne, tedy zbuzovat dojem, že to, co děláme, je naprosto eh, správné. Pamatuji si, že v té poslední zprávě Lamasura Severina už něk, některé takové návrhy se objevovaly. a trošku to odráží to, jaký postoj má rada. Jeden občan, jeden hlas, se kterým si bude moci dělat, co, co chce. A až je potom dosaženo určité číslo 96, tedy když se dosáhne počtu 90, tak se tam eh, eh, stanoví strop pro ten členský stát a ty eh, hlasy se budou přidělovat jiným státům. To je ten základní princip. Až na čtyři jednotlivé případy by e, e, nebyl tak komplikovaný jako to, co navrhuje. Eh, Portugalsko by tím dostalo o jeden, jedno křeslo Polsko, někteří o jedno méně, Francie a Španělsko, který ale už teď mají docela dobrý počet křesel. I když pan Hefner eh, říká, že to propočítal i pro vstupy dalších zemí. Nevýhoda ale velmi podrobného koeficientu je, že se potom bude muset stanovat dodatečná kritéria, aby to fungovalo. A výsledek je potom velmi komplikovaný špatný mechanismus. Ta Dehontová 6+, plus, ta Dehontová, eh, Dehontov vzorec by fungoval nejlépe. Eh, vemte si, že máme 700 poslanců, chceme eh, výbor, který bude mít třeba 18 členů, tak se na to hodí nejlépe tento, tento vzorec. Protože pokud je těch, ten počet velký, tak potom ty rozdíly jsou minimální a víceméně to všechno eh, Eh, řídí stejnou, eh, stejnou logikou. Dohon se také používá většině členských zemí, takže a možná, že i ty matematici z Cambridge, eh, kteří to tady vypočítali pro všechny výbory, by s tím určitě souhlasili. Já už jsem tady hodně dlouho a myslím, že bychom se toho mohli držet nadále. Um Omlouvám se. A když se budeme držet této zásady, tak potom budeme moci také eh, říci, a v tom s vámi souhlasím, pane mm, Dafe, že eh, tím neděláme žádnou velkou změnu, protože pokud eh, stanovíme něco na rok 2019 a do roku 2014 chceme vyjednat nějaký kompromis, a potom od roku 2019 to bude fungovat v 27, 28, 29 státech. A proto si také myslím, že ten populační základ, tedy údaje o populaci, by měly být v tom třetím roce už dané, takže už v tomto roce je potřeba to vypočítat, protože v roce 2012 se musí stanovit to číslo pro všechny zemsk, eh, členské státy. Děkuji. A nyní má slovo kolega Sondergans. Eh, Děkuji, pane předsedo. Abych byl přesnější, tak budu hovořit eh, v angličtině, čili jsem rád, že tady mám litevské tlumočení. Čili ta realita je jednodušší, než se zdá. Cambridgeští profesoři mají naprostou pravdu, ale úkol, který jim byl předložen, je špatný. Odpověď je jednoduchá, protože co nám nabízejí je lineární proporcionalita. Jednoduchá proporcionalita. A pokud bych to bylo hned od začátku, proč by to nebylo tady přijatelné. Ale jde o to, že ten termín degresivní proporcionalita znamená nelineární proporcionalita. To je velice jednoduché. Neznamená to, že prostě dáte šest křesel těm, kteří by jinak dostali nulu. Znamená to, že v případě nejmenších států ten přístup je lepší než v případě velkého státu. To znamená, v případě nejmenších států je to nejlepší, potom u středně velkých států už to není zas tak výhodné a v případě největší států je to nemíně výhodné. To je jednoduché a může to být zajištěno. Co se týče nelinárního přístupu, tak jak to uvádí pan Hefner, linární přístup je jedinečný. Když máte šest křesel, tak máte prostě jedno řešení a tak to je. Pochopitelně máme celou řadu přístupů, paralo, parabolický přístup, máme nejrůznější parametry a tak dále, ale o co jde? Já nevím, já jsem nebyl přítomen během vyjednávání s Lamasurem, Severinem, co chtěli, jak to chtěli zajistit, ale ten výsledek těchto vyjednávání, tady máme teď tu tabulku, není lineární. To znamená, že lidé v tom vyjednávání to mohli udělat intuitivně. Uděláte tuto křivku a bude vypadat takto. Teď vlastně dáváte špatný úkol těm profesorům. Proč? Protože DP2 je špatně museli by to řešit místně. Když máte dvě blízké země, které mají téměř stejný počet obyvatel a potom jim dáte, jedné zemi dáte křeslo navíc, tak máte místní nesrovnalosti. To není žádná e, tragédie. Zapadá to do celého principu, ale když chcete zajistit nebo vyřešit tento místní problém, tak eh, matematici to pochopili a bohužel eh, se vzdali toho zásadního principu linearity. Takže všichni, kdo mají nějaké základy z matematiky, tak to velice snadno pochopí. Často eh, dobří matematici dostávají prostě špatné instrukce. A vím, o čem mluvím, protože před 25 lety jsem dělal nejrůznější propočty v oblasti biologie, medicíny a tak dále. Otázka zní, jak převést tu myšlenku a jak dát instrukce matematikům. To je problém. Jaký je tedy výsledek? Pokud nyní prohlásíme, že budeme stahovat degre, degresivní proporcionalitu, tento princip, a budeme používat proporcionalitu vůči všem zemím, tak budeme dělat škrty nahoře a dole. To je princip, který je v Lisabonské smlouvě, ale já se obávám, a to je další stanovisko, protože Litva tady ztrácí, takže já jako politik budu bránit svoji zemi a budu se snažit vysvětlit, že se odkláníme od ducha Lizabonské smlouvy, od daných eh, zásad. A poslední věc, je tady jagelonský kompromis a jak víte, byl to litovec, který byl, působil v Polsku, byl to král, takže Právě dorazil pan komisař Ševčovič, já se mu omlouvám, že ještě dříve, než mu dám slovo, tak uzavřeme tuto diskuzi tím, že dáme ještě slovo kolegu Dafovi, aby odpověděl na celou řadu příspěvků, které zde zazněly před chvílí. Takže pane Dafe, prosím. Expect. Očekávám, že pan komisař Ševčovič eh, projeví také zájem o tuto otázku, protože je nesmírně důležitá také pro komisi. Máte pravdu, že ti, co říkají, že se snažíme vytvořit nějaký matematický vzorec, eh, abychom mohli eh, zajistit dobré zastoupení v Evropském parlamentu, tak eh, nebereme v úvahu reprezentativní zastoupení v radě. To je pravda, ale jde to nad rámec našeho mandátu a já doufám, že Lizabonská smlouva vyřeší eh, problém rady a to v blízké budoucnosti. Věc, kterou jsme neudělali během vyjednávání, během posledních deseti let, je možnost změny volebního systému nebo složení Evropského parlamentu. A pokud chcete, tak v podstatě teď doháníme, co jsme zameškali, snažíme se zjednodušit složení a zastoupení v Evropském parlamentu a snažíme se zvýšit naši legitimitu a tento návrh zprávy se snaží také dosáhnout tohoto konkrétního cíle. Pochopitelně ti, kteří uvedli, že tady neexistuje perfektní matematický systém, mají pravdu, ale snažili jsme se být maximálně vědečtí ve svém přístupu a snažili jsme se neutralizovat systém, který by byl odolný vůči národnímu politikaření. Možná jsme byli naivní, ale to, byly instrukce, na kterých jsme se dohodli, tak jsme měli postupovat, jak, tak nás instruoval tento e, výbor. Toto zadání jsme dali matematikům a já bych chtěl také potvrdit, že nebyli nějak svévolně vybráni. Tito odborníci vytvořili skupinu, která se sešla v Cambridge, kde v podstatě používali akademické schválené postupy v této oblasti. A já se musíme bránit nařčení kolegy, který říkal, že tito odborníci byly vybráni neobjektivně. Skutečně jsme vycházeli z jejich eh, akademického eh, postavení, akademické pověsti, které mají ve své akademické obci. Otázka, kterou si musíme položit, je, zda skutečně chceme řešit a budeme řešit složení Evropského parlamentu tak, jak to ukládá smlouva, a nebo řekneme ne. Tato otázka jde nad rámec naší, našich politických možností a necháme tyto otázky rozhodnout radu, tak jak tomu bylo v minulosti. A co se o tom myslím já a jak chci dále postupovat. Chtěl bych dosáhnout do dohody v případě matematického vzorce a chtěl bych celé jistě také zvážit další návrhy, eh, které byly předloženy. Ale chtěl bych eh, také říci těm, co prosazují tyto alternativní systémy. Jak to vidím? Co se týče těch uzavření, těch polootevřených preferenčních seznamů, zazněly nejrůznější argumenty na obou stranách. Já si stále myslím, že dát možnost občanům, aby se sami rozhodli, zda budou podporovat eh, celý blok, který znamená seznam kandidátů, který bude sestaven politickou stranou, a nebo jim dát možnost, aby si vybrali jednotlivé kandidáty, eh, bude asi nejlepší přístup na počátku eh, celého tohoto období, kdy dochází k určitému přechodu národní demokracie na federální nebo na tu nejvyšší nadnárodní úroveň. Velice si vážím toho, že potřebujeme mít eh, velice silné politické strany, to je jisté, ale nacházíme se na počátku této kampaně. A zahajujeme proces, který bude znamenat také růst těchto politických stran, které budou získávat zkušenosti, budou získávat také na své pověsti a doufám, že tomu skutečně tak bude. Je to první experiment, kdy se snažíme vytvořit takovéto politické strany a myslím si, že bychom měli být velice obezřetní, aby hned od počátku neměli příliš mnoho pravomocí. Pan Rafael se ptal na mé preference, to znamená, zda umožníme kandidátům, aby eh, byli uvedeni jak na tom nadnárodním seznamu a také na svém národním seznamu kandidátů. Stávající návrh uvažuje o obou možnostech, protože myslím, že to by byl určitý stimul, pobídka, aby tyto kandidáty eh, se zapsaly i na ten nadnárodní seznam, ale vidím, že v některých zemích ta koncepce dvojího, dvojí kandidatury je považována za něco naprosto nepřijatelného. Budeme tedy muset rozhodnout pomocí hlasování. V tuto chvíli nevznikl žádný pozměňovací návrh, který by měnil můj původní návrh, což je překvapivé. Já bych očekával, že eh, kolegové tedy také zvažovali tuto možnost. Pan Bronz si myslí, že ten experiment nebude fungovat, že budeme mít eh, nízkou účast voličů. Já si to nemyslím. Já si myslím, že tady je velký cynismus eh, ohledně úlohy a ambicí jednotlivých národních politických stran, kterým se nepodařilo prosadit evropskou dimenzi své politiky. Je tady určité zklamání, že evropské volby jsou jakoby národními volbami a skutečně jsou i národně zabarvené tak, jak tomu je a je tady velký počet eh, evropských voličů, evropských občanů, kteří touží po něčem jiném. Chtějí mít eh, federální politické strany, které budou řešit eh, federální politické, ekonomické a sociální otázky před kterými stojíme a myslíme si, že tak je to také správně. Zazněla celá řada velice dobrých poznámek. Vážím si vysvětlení našeho německého kolegy, budu to velice pečlivě studovat a jak už jsem vysvětlil, chci zorganizovat setkání stínových zpravodajů a kohokoliv jiného, kdo má zájem se zúčastnit této diskuse, abych eh, předložil zlepšený návrh příští týden v úterý a byl bych velice vděčný, abychom měli mimořádné zasedání eh, výboru a to sedmého ve Štrasburku, abychom eh, mohli dále pokračovat v této diskusi. Já vám děkuji, pane Dafe. Jde o to, jak toto celé dotáhnout do úspěšného konce. Víme, že jsou to komplikované otázky spojené s národním politickým systémem. O to tíže se to dělá na evropské úrovni. A víme, že tady existují eh, dva názory eh, na evropskou integraci, tedy na jedné straně eh, jsou ti, kteří dávají spíše přednost mezivládnímu přístupu a potom jsou tady ti, kteří by byli pro více integrace jako takové. A to je dialog, který se vede také v rámci tohoto parlamentu, a na který mohou mít různé národy, různé názory. Ale víme, že eh, do Evropského parlamentu se volí proporčním systémem, který je potřeba upravit tak, aby vyhovoval co největšímu počtu zemí. Víme, že to není stejný princip, jako panuje na radě. Eh, ty dva prvky, ty dva, eh, ty dvě, dva postoje se velmi těžko slaďují. Velmi těžko se stanovuje systém zastoupení například pro ty menší státy, které Eh, nemají plně proporční zastoupení, protože eh, jsou příliš malé. A to všechno souvisí s tím, jak se díváme na integraci. To bude ovlivňovat také, jak budeme pohlížet na tyto otázky. V každém případě děkuji panu Dafovi. A teď se budeme věnovat eh, bodu 11 a 12, který máme na našem programu. Je to jednak změna nařízení o slyšení eh, nominovaných komisařů. A dále je to eh, bod strukturovaný dialog s Evropskou komisí. Eh, k tomu tady máme místo předsedu komise Maroše Ševčoviče. Už jsme s ním hovořili, když jsme probírali návrh zprávy. To bylo v listopadu loňského roku. ale jak vyžaduje také eh, rámcová dohoda, náš výbor musí být konzultován komisí eh, tam, kde se ta pravidla mění. A proto tady dnes pan Šečovič je, aby nám řekl, co si o celém tématu myslí. Pan Duff Já vím, že dneska už jsem mluvil hodně, ale dovolil bych si ještě prezentovat pozměňovací návrhy a ty změny, které jsem udělal možná ještě předtím, než začne eh, pan komisař, pokud dovolí. A pan komisař mě tady nemusel poslouchat celé dopoledne. Rámcová dohoda stanovuje, že komise a parlament se musí dohodnout na eh, provedení eh, slyšení a na celém procesu schvalování komisařů. Proto je důležité aby to nebyla jenom konzultace, ale skutečná dohoda mezi komisí a námi. Můj původní návrh obsahoval také jednu novinku, a sice to, že eh, zvolený předseda komise by musel předstoupit před parlament a vysvětlit eh, svůj Eh, systém rozdělení mandátů v komisi. To je asi něco, co nám trochu chybělo při posledním schvalování komise. A parlament si pravděpodobně neuvědomil, jak důležité je rozhodnutí předsedy komise o tom, eh, jak rozdělí křesla v komisi. Myslím, že to je trochu vina parlamentu, měli bychom se o ty věci více zajímat, ale i v tom procesu slyšení jednotlivých komisařů to způsobilo určité problémy. A to právě proto, že jsme neměli příležitost probrat s předsedou komise jeho návrh na složení kolegia komisařů. A proto bychom měli něco takového požadovat. Měl by se tím zabývat konference předsedu a konference předsedu eh, výboru. Předseda komise Barozo mi řekl, že pokud bude mít povinnost vysvětlit svůj návrh parlamentu o tom, jak, ta, jak ty mandáty rozdělí, tak bude muset to samé asi vysvětlit i radě. A podle mě to je velmi důležitá pravomoc eh, zvoleného předsedy komise, aby si sám mohl rozhodnout, jak ta místa rozdělí. Kdyby eh, v důsledku toho všeho parlament eh, oslabil postavení zvoleného předsedy komise, tak by to podle mě byla velká chyba. já jsem proto, stáhl pozměňovací návrh číslo 1 a místo něj bych chtěl navrhnout usnesení týkající se které by tedy mělo eh, být připojeno k té příslušné pasáži, tomu odstavci, který jsem vám nechal rozdat. A tam by bylo prostě uvedeno, že předseda parlamentu může vyzvat eh, zvoleného předsedu komise, aby informoval parlament o tom, jak chce rozdělit mandáty v komise. A já doufám, že pan komisař Ševčovič nás bude moci ujistit, že tato změna odpovídá přání pana Baroza a případně i jeho následovníku. To je všechno, co jsem chtěl říct v tomto okamžiku a velmi se těším na to, co pan komisař bude chtít eh, dodat. Děkuji, pane Dafe. Než dáme slovo komisaři, navrhnu, abychom se podívali zároveň na body 11 a 12. Vyzval bych tedy komisaře, aby je pojednal najednou protože ta otázka slyšení komisařů je velmi zajímavá pro nás a otázka strukturovaného dialogu je také zajímavá, ale určitě ne tak důležitá, protože nemáme v této oblasti velké legislativní kompetence. Takže pane komisaři, prosím, pojednejte obě dvě témata najednou, abychom měli více času na diskuzi, protože už se nám podařilo dosáhnout určitého skluzu, takže prosím. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se řešit obě otázky najednou, abychom mohli diskutovat k oběma bodům, protože jsou velice už se propojeny. Na úvod bych chtěl moc poděkovat vašemu výboru, že mi dalo příležitost, abych pohovořil o otázkách, které se objevují ve zprávě pana Dafa. Jednak je to otázka slyšení nominovaných komisařů a tato zpráva chce provést relevantní změny pro Evropský parlament, především v jednacím řádu. Čili chtěl bych poděkovat za jeho přípravu zprávy, že velice pečlivě prostudoval veškeré postupy při jmenování komise, při jmenování komisařů a chtěl bych říci, že jak už jsem říkal jinde, komise je velice potěšena jednotlivými návrhy, protože by měly zlepšit eh, provádění jednotlivých eh, slyšení komisařů. Také eh, se chce dostat k ústnímu pozněvacímu návrhu, který učinil pan Dafa právě na půdě výboru, protože si myslím, že pomocí tohoto textu budeme moci eliminovat všechny institucionální problémy komise, protože v tom původním návrhu bylo jasné, že bychom nezajistili jednak rovnováhu, také bychom ehm, v podstatě překročili určité pravomoci, které jsou vytvořeny v Evropské unii, v Evropském parlamentu. Čili já plně podporuji návrhy pana Dafa, protože bere v úvahu stávající institucionální rovnováhu, Lisabonskou smlouvu a navíc chce také zlepšit transparentnost, čili Evropský parlament by lépe chápal, proč ten nominovaný předseda komise chce vytvořit daná portfolie, že chce konkrétně nejlepší kandidáty na daný mandát. Čili to je prvek, který chyběl eh, v bývalém postupu, na to poukázal pan Dav a tak vytváříme příležitost, jak zvýšit transparentnost celého postupu a jak zlepšit pochopení jednak rozdělení, přidělení jednotlivých portfolií konkrétním kandidátům na komisaře, aby tito lidé tedy měli na starosti danou oblast. Co se týče dalších poznámek, dalších podrobností ve zprávě pana Dafa, jsem velice rád, že to můžeme takto probrat, protože, jak říká pan předseda, dohodli jsme se v rámci rámcové smlouvy, čili je dobré, že máme příležitost a můžeme pohovořit o těchto otázkách a navíc se to velice týká samotné komise. Prošel jsem sám tímto slyšením, vím, že je to velice náročné, že je důležité, abychom měli jasný, transparentní postup, jasná pravidla. Čili Díky tomu vítáme celkový trend této zprávy, žádost pana Dafa, abychom vytvořili jasná, horizontální, transparentní pravidla pro jednotlivé fáze parlamentních slyšení. Víme, že jsme museli improvizovat, v některých případech já se obávám, že v politice to tak je, že se prostě musí improvizovat, ale pochopitelně čím jasnější, transparentnější, horizontálnější pravidla budeme mít, tak tím kvalitnější proces zajistíme. Také, pokud to bude možné, přivítali bychom eh, otázku horizontální implementace pravidel, především co se týče struktury slyšení a hodnocení kandidátů a také bychom ocenili několik aspektů, které by byly ponechány na rozhodnutí jednotlivých výborů. Co se týče těchto poznámek konkrétně, co by bylo podle našeho názoru dobré, pokud bychom měli pravidlo, abychom díky tohoto pravidla přidělili stejný čas na jednotlivá slyšení, protože já si myslím, že opět ten horizontální přístup, rovné zacházení všech kandidátů na komisaře by mělo být stejné ve všech výborech. Další věc, také by to mělo být pravidlo, každý nominovaný komisař by měl mít právo eh, mít eh, projev na začátku svého slyšení a měl by být eh, možnost představit své priority, své názory předtím, než propukne skutečná diskuse, než proběhne to kolo otázek a odpovědí. Také si myslím, že bychom se měli podívat na optimální délku toho původního projevu. Měli jsme nejdříve 20 minut, pak to bylo zkráceno 10 minut. Komise si myslí, že není úplně snadné eh, vysvětlit všechny priority, všechny své představy, závazky během deseti minut, ale pokud je to vaše rozhodnutí, tak to budeme respektovat, ale já bych i tak žádal o další zvážení, zda deset minut je skutečně um, optimální, protože to celé slyšení by mělo mít maximálně tři hodiny. Teď další otázky postupu slyšení. Víte, že celý ten postup začíná dotazníkem. V tomto případě by bylo dobré, pokud by každý nominovaný komisař měl eh, příležitost eh, vyslovit se eh, ke stejnému počtu priorit výboru a zda tyto priority vůbec spadají do jeho portfolia opět, abychom měli lepší horizontální hodnocení, lepší postupy při slyšení, aby se výbory mohly lépe připravit na diskusi s nominovaným komisařem. Myslím si, že pro obě strany by bylo dobré, kdyby tyto otázky byly seskupeny do tematických kategorií. To je tedy otázka samotné přípravy na slyšení, dotazníku, slyšení a teď se dostávám do té fáze po slyšení, to znamená, kdy hodnotíte kandidáty. Návrh eh, mít 20 nebo jednodenní eh, lhůtu na to, aby byly napsány dopisy, je dobré, protože tím se zvýší transparentnost celého postupu a je jasné, že obsah těchto dopisů eh, se týká skutečně těch proběhlých slyšení a tady vím, o čem hovořím. Komise si také eh, myslím, že by bylo dobré zavést eh, definici transparentnosti toho celého slyšení. Opět eh, máme postupy, které jsou rozhodovány jednotlivými výbory. Zase to není takové konečné. Já si myslím, že pokud bychom měli mít postup, tak by bylo dobré aby byl jasný hned od začátku, aby tedy bylo hned eh, od začátku jasné, jak ten eh, postup bude až do konce vypadat. Co se týče ústního pozměňovacího návrhu pana Dafa, tak už jsem o té otázce hovořil a pokud mohu, tak eh, bych požádal podporu ze strany výboru v případě těchto pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že by řešili otázku možných meziinstitucionálních tenzí a problémů a tak, jak to bylo předložena panem Dafem, eh, tak eh, jednak respektuje veškerá pravidla legislativu a z druhé strany zvyšuje transparentnost a zlepšuje pochopení celého postupu. Čili já bych eh, chtěl podpořit tyto pozměvací návrhy, činím tak nyní, protože si myslím, že to je velice kvalitní návrh. Co se týče některých dalších prvků v dané zprávě, pan Dav navrhl, že inaugurační projev komise, vlastně ten pojem, že by celá rada měla být nahrazena předsedou a také předseda Evropské rady by měl být pozván na zasedání. Ano, tady jsme neutrální, chápeme jen praktický aspekt celé věci. Bude asi obtížné získat eh, všechny členy rady na toto slavnostní zasedání, ale pochopitelně je to zdvořilé, pokud eh, tak učiní parlament a pozve tedy všechny zástupce rady. Pokud eh, mohu ukončit tento bod, tak eh, ještě jednou bych chtěl poděkovat panu Dafovi za jeho zprávu. Vidíte, že jsou tady malé Um, rozpory, věci, které bychom chtěli ještě doladit a měli bychom se také poučit z postupů, které jsou velice náročné, které jsou velice důležité také pro práci komise. Takže komise je velice vděčná za tuto zprávu, tak jak byla předložena. Pokud mohu, pane předsedo, pokračovat, a mohu říci ještě několik dalších poznámek, které se týkají našeho strukturovaného dialogu v rámci meziinstitucionální spolupráce, tak eh, zde bych chtěl zdůraznit eh, uspokojení ze strany komise, co se týče implementace rámcové dohody. Když jsme se bavili o této dohodě před několika měsíci, tak eh, tady byly určité neschody, Eh, určité námitky, především na půdě rady, nicméně tato dohoda je uplatňována a jsme, myslím, spokojeni s výsledky. Také jsme se o tom bavili na konferenci předsedy výborů a možná tam ta diskuse se eh, trochu odklonila od těch jednotlivých problémů, které jsou považovány za důležité v tuto chvíli, kdy jsme tedy přijímali rámcovou dohodu a objevují se tady nové otázky. To znamená, že tehdy vznikly určité problémy, které komplikovaly tehdy naši vzájemnou spolupráci, ale myslím si, že to jsme všechno již uspokojivě vyřešili, ale některé eh, určité výhrady, které nyní vznikly, se týkají předávání důvěrných informací. Jednak eh, ze strany jak parlamentu, tak komise. Obě strany se snaží pracovat na tom, abychom uplatnili mezinárodní standardy, které umožní poslancům Evropského parlamentu, aby mohli získat eh, tyto důvěrné informace, což bude eh, přínosné pro Evropský parlament i pro komisi, čili myslím, že v této konkrétní otázce velice dobře postupujeme kupředu. Další věc, eh, chtěla bych poděkovat eh, panu předsedu Kasinimu. Eh, pracujeme na rejstříku, transparentním rejstříku a bylo velice dobré, že jsme spolu s parlamentem našli dobré odpovědi, dobrá řešení velice komplikovaných otázek, to znamená, jak převést něco, co bylo považováno za rejstřík lobbystů, eh, v nástroj, pomocí kterého zvyšujeme transparentnost. Čili jsme vytvořili nástroj, pomocí kterého i ostatní eh, strany, čili ostatní eh, zaangažovaní aktéři, to jsou lidé, kteří nemusí být nutně lobbysté, ale chtějí být aktivní v bruselské politice, se chtějí zapojit. Čili jsme s týmem Evropského parlamentu vytvořili dobrý tým a vytvořili jsme tento transparentní rejstřík a je dobré, aby všechny subjekty, které se chtějí zapojit do politické debaty o Evropě, byly zaregistrováni a to velice pozitivním a transparentním způsobem. Vím, že nyní budeme spolupracovat na tom, jak eh, také zapojit radu. Já jsem celkem již optimistou, myslím, že se nám podaří naplnit tento cíl a vidím to jako velice důležitý politický signál, kdy tři evropské instituce budou schopny se shodnout na této otázce a posílí vzájemně transparentnost. Je to velice důležitá oblast, eh, která právě je zajištěna tímto rejstříkem. poslední bod, který jsme probírali velice intenzivně během posledního plenárního zasedání, byla otázka změny smlouvy a jakým způsobem vytvoříme tento nový prvek té evropské, toho evropského mechanismu stability a jak to zohledníme do všech evropských struktur. Je to velice náročný úkol, jsou tady různé požadavky ze strany jednotlivých členských států, to se projevilo hlavně na začátku tohoto procesu a teď v pátek po zasedání eh, zástupců eurozóny je jasné, že můžeme zajistit koherentnost mezi evropským mechanismem stability a ekonomickým řízením, kde jsme zachovali všechny kompetence a Podařilo se nám tam zajistit dobrou úlohu Evropské komise v celkové architektuře, která má vést k lepší ekonomické správě, lepší ekonomické spolupráci, abychom mohli lépe bránit naši společnou měnu. Je to velice významný úspěch a komise, Evropský parlament se velice dobře zhostili této diskuse a podařilo se jim zajistit eh, jasné stanovisko, jak spolupracovat eh, v této velice důležité oblasti, především v budoucnosti. A poslední otázka se týče pracovního programu komise. Eh, velice oceňuji, jak probíhá strukturovaný dialog jednak mezi komisaře jednotlivými příslušnými výbory. Jak víte, pokusili jsme se zavést tento nový prvek do pracovního programu komise zaměřujeme se nejen na příští rok, ale snažíme se informovat také vás a také širší veřejnost o našich plánech, co chceme dělat nejen v příštím roce, ale až do konce našeho mandátu. A tyto diskuse jsou mnohem konkrétnější, můžeme také předvídat další kroky komise, takže se velice těšíme na tento strukturovaný dialog, který bude pokračovat s jednotlivými komisaři a také s jednotlivými příslušnými výbory. Během celého jara se těšíme na zasedání konference předsedů výboru a také na usnesení, které má být přijato ze strany Evropského parlamentu, protože tam budou všechny velice důležité prvky, především pro pracovní program komise na rok 2012, který bude představen eh, panem předsedou eh, Barosem eh, v září na plenárním zasedání. Co považujeme za takový zlatý hřeb našeho pracovního programu je strategie 2020, jak budeme těch sedm vlajkových projektů zavádět do praxe a bude to první rok, kdy budeme používat první eh, nástroj, který jsme získali, to znamená, že budeme posilovat lepší ekonomické řízení, budeme mít eh, lepší ekonomickou koordinaci a také budeme prosazovat doporučení eh, z evropské úrovně na národní úrovně, hlavně co se týče ekonomické výkonnosti. A k tomu ještě budeme představovat nové ambice, které se týkají štokholmského programu a budeme hovořit ještě o dvou oblastech, abychom zvýšili důležitost a úlohu jednotného trhu. Pane předsedo, už jsem asi překročil vymezenou dobu, takže teď rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a jako první požádal o slovo kolega Guerrero. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Svého času jsem byl stínovým zpravodajem ke zprávě pana Dafa. Byla to zpráva, na které jsme všichni pracovali pod vedením pana Dafa velmi koordinovaným způsobem a dosáhli jsme velkého koncensu při naší práci. Přesto jsem předložil několik konkrétních pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Dafa a tyto pozměňovací návrhy se týkaly některých aspektů, o nichž se zmínil pan komisař. Já jsem navrhoval, aby tam nebylo ani 20 minut, ani 10 minut, abychom našli něco mezi tím, to znamená 15 minut, aby kandidát na komisaře měl možnost vysvětlit své stanovisko poněkud šířeji, ale aby to zároveň neubíralo příliš mnoho času z té doby vyhrazené na slyšení. Také jsem předložil další pozměňovací návrh. V případě, kdy při tom tříhodinovém zasedání nebude dostatečně jasný závěr, nebo kdybychom potřebovali další informace od kandidáta, tak aby zde byla mimořádná možnost, takže na něco běžného, ale mimořádná možnost svolat další schůzi výboru, aby se nadále mohlo pokračovat ve slyšení s kandidátem. Třetí otázka kde jsem projevil svůj zájem, byla dát eh, velký prostor koordinátorům jednotlivých politických frakcí v procesu organizace vlastního slyšení. Samozřejmě, každý jednotlivý poslanec musí posoudit, vyhodnotit eh, kandidáta na komisaře, ale má zkušenost eh, mi ukazuje, že velmi často se opakují otázky, opakovaly se otázky a poslanec, který měl připravenou otázku, tu otázku nezměnil, i když ta otázka zazněla už eh, třikrát předtím, než se dostal ke slovu on. Možná by bylo vhodné svolat eh, schůzi koordinátorů, vyměnit se informace ohledně zájmu jednotlivých frakcí a náležitě si rozdělit práci. Možná by potom bylo možné, aby poslanci jednotlivých frakcí si vybrali oblast, ve které by chtěli požádat eh, o konkrétní odpovědi ze strany kandidáta. A konečně také bylo možné, při vypracování toho dopisu nebo konečného výsledku slyšení, aby byl jmenován zpravodaj v odpovídajícím výboru, aby tedy tento zpravodaj měl institucionálně uznanou roli při organizování slyšení. Pokud je o ústní pozměňovací návrh pana Dafa, který pan komisař podpořil, protože zachovává institucionální rovnováhu, tak eh, já si myslím, že budeme doufat, a možná i já bych mohl v tomto smyslu něco předložit, ale teď bych chtěl říci, že je zde taková situace, kdy platí něco mezi tím, Volený předseda komise není pozván k tomu, aby vysvětlil, jaký kandidát bude mít jaké portfolio, ale možná by mohlo být užitečné pozvat si předsedu komise, aby vysvětlil obecná kritéria při tvorbě kolegia komisařů. V souvislosti se svým programem předloženým na plenárním zasedání parlamentu a v souvislosti s prioritami tohoto programu. Tím by se tato eventuální přítomnost voleného předsedy komise změnila spíše na dialog. Nešlo by o kontrolu, nešlo by o to, že bychom kontrolovali rozdělení portfolií mezi jednotlivé komisaře. Jednalo by se o to, že bychom si vyměnili informace ohledně obecných kritérií pro složení kolegy a komisařů na základě politických priorit, které sám předseda prezentoval ve svém vystoupení před parlamentem. A k té druhé části, tam bych rád odkázal na to, co říkal pan komisař o reformě smlouvy. Do maxima využijeme výsledku rady šéfů států a vlád eurozóny z minulého týdne, abychom před Evropským parlamentem na plenárním zasedání parlamentu předložili návrh na schválení zjednodušené reformy smlouvy a abychom to schválili tak, jak to předložila původně Rada. Jakmile bude zaručena účast na vypracování, fungování a kontrole fungování tohoto mechanismu stability, nejen ze strany Rady a členských států eurozóny, ale také účast evropských institucí, tedy komise a parlamentu, aby i parlament a komise zde měli svou roli při koordinaci. To je vše, děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Hefner. Pan Hefner. Děkuji vám, pane, také pane komisaři, za to, že jste sem přišel, abyste nám podal přehled. K těm slyšením bych chtěl říci, že jsme všichni asi velmi rádi, že Andrew Duff předložil zprávu, která reflektuje všechny relevantní věci a předkládá určitá doporučení. Podle mě stojí za to probrat se nominovanými komisaři eh, celou řadu důležitých otázek, ale kromě toho také se hm, předsedou komise probrat způsob, jakým rozdělí místa v rámci kolegia. Takže nejenom, že nominovaní komisaři se musí připravit na slyšení, ale kromě toho i my máme povinnost se připravit co nejlépe Například, aby se určité otázky nekladly eh, pořád dokola. A proto souhlasím s tím, že by na každém výboru měl být jakýsi přípravný tým, který by měl koordinovat eh, slyšení předem. Tak, aby byla zachována konsistentnost slyšení. Chtěl bych se vás zeptat na eh, přípravu občanských iniciativ. Nejprve tedy, jak se připravuje komise na jejich zavedení, tedy kolik lidí si myslíte, že budete potřebovat, eh, aby politicky, technicky, logisticky a právně zvládli mm, tyto věci. A jak to také vypadá s ratifikací ve členských státech? Protože se tam eh, budou muset ověřovat eh, různé aspekty. Některé z nich jsou pořád ještě nevyřešené, tedy to, že se ty petice budou muset podepisovat na internetu. To je z mé strany asi nejdůležitější otázka. A na závěr bych se vás chtěl zeptat, vzhledem k vašemu portfoliu. Co si myslíte o tom návrhu na zavedení permanentního mechanismu pro stabilitu měny? My máme pocit, že mnohé z toho se přijímá mimo eh, komunitární rámec a že se tím oslovuje role komise. takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Honorable Duff, chiesto la parola. Pan Duff. Já děkuji zejména těm, kteří hovořili o hlasování pro tuto zprávu. Pan Gerardo a pan Ševčovič mají pravděpodobně pravdu, když říkají, že 15 minut je asi vhodnější doba na úvodní prohlášení eh, nominovaného komisaře než 10 eh, minut, které navrhuji já. Souhlasím také v tom, že by všichni nominovaní komisaři měli mít stejné zacházení, tedy stejnou dobu na celé slyšení. A je potřeba posílit roli koordinátorů, pokud to bude možné. Nicméně pořád zůstává možnost, že poslanci nebudou úplně disciplinovaní, je to konec konců parlament. Není to vojenská jednotka, ale uděláme všechno, co bude v našich silách a já myslím, že eh, by se nám mohlo podařit eh, ten proces vylepšit. Pane komisaři, já mám na vás následující otázku. Chci se vás zeptat na etický, etický kodex komise. To je velmi důležité z pohledu eh, schvalování komisařů odstavce 1.4, pardon, 1.5, se hovoří o prohlášení o zájmech. A tam se říká, že to prohlášení musí být učiněno v okamžiku, kdy eh, zvolený komisař eh, se ujímá své funkce. Podle mě je to příliš pozdě já si myslím, že právě takové finanční prohlášení bychom potřebovali na začátku slyšení. A já ještě navrhuji, aby eh, ta prohlášení eh, dostal eh, výbor jury parlamentu, který by je prošel, ověřil a pokud vzniknou nějaké pochybnosti nebo tam budou nesrovnalosti. Tak potom příslušné výbory by se na ty nesrovnalosti mohli dominovaná eh, komisaře zeptat. Je potřeba konsistentně konsistentně nakládat se všemi komisaři. Já jsem na tom hovořil na konferenci předsedů v souvislosti s etickým kodexem, o kterém jsem hovořil s předsedou komise Barosem a zajímalo by mě, jak to celé dopadlo. Tedy jestli by bylo možné tento odstavec změnit. A tím pádem by nominovaní komisaři měli povinnost před slyšením vyplnit tento, toto finanční prohlášení. mechanismu stability. My jsme o tom na plánu zasedání ještě nehlasovali, nicméně příslušný výbor navrhl pravidla pro fungování tohoto mechanismu v podobě nařízení. To znamená, že by to musela navrhnout komise a spolu schváleno parlamentem a radou. Mezi těmi pravidly budou muset být podmínky ehm, kondicionality, aby to bylo v souladu se smlouvou. Byl bych rád, kdybyste mi to mohl potvrdit. A sice, že pan Barroso na zasedání Evropské rady podpoří parlament této konkrétní žádosti, tedy aby vzniklo nařízení, které bude upravovat pravidla pro fungování eh, mechanismu, přestože ten mechanismus jako takový bude zřízen. na základě mezivládní smlouvy. Děkuji. Děkuji, pane Dafe. A ještě než dáme slovo panu Ševčovičovi k odpovědi, tak i já bych rád přednesl několik připomínek. První se týká politických stran. Dnes dopoledne jsme diskutovali o zprávě paní Janaku o uplatňování nařízení z roku 2003-2004 o financování politických stran. A chtěli jsme se zeptat, zda komise nechce předložit nějaké návrhy v tomto smyslu. To je věc, jejíž důležitá součást je evropský volební systém a potřebují také evropské politické strany, takže to je první věc. A druhá otázka se týká strukturovaného dialogu. Jak už jsem říkal, náš výbor pro ústavní záležitosti nemá velké legislativní pravomoci v této otázce, ale máme specifické kompetence v otázce meziinstitucionálních eh, dohod. A článek 17 odstavec 1 říká, že eh, komise eh, vytváří meziinstitucionální dohody. Jde tedy o metodu a v tomto je náš výbor velmi zásadní, protože do toho vstupuje. Děkuji vám a dávám vám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vemu vám mikrofon. Děkuji, pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem členům vašeho výboru za jejich poznámky. Začala bych panem Guerrero. Já si myslím, že těch 15 minut je rozumným kompromisem, protože pokud sedíte v tom křesle na slyšení, tak eh, během deseti minut máte představit své priority. Ten čas skutečně letí a potom naopak během těch otázek vám to přijde nekonečné. Takže 10 minut 3 hodiny, pokud bychom měli tento poměr, tak těch 15 minut by bylo lepší a mý kolegové, kteří prošli podobnou zkušenosti a zcela jistě budoucí komisaři e, velice ocení tento návrh. Také souhlasím s návrhem pana Hefnera, pana Gerera, což se týče budoucích příprav. Pochopitelně je důležité pro kandidáty, aby přišli dobře je na slyšení, protože musí prokázat, že jsou schopni zastávat tuto vysokou funkci, jsou schopni řešit problémy, které jsou důležité, které jsou součástí jejich portfolia, chtějí být dobrým politickým partnerem pro ten daný příslušný výbor, čili chtějí se maximálně připravit. Někdy se musí připravit během velice krátké doby od svého jmenování na kandidaturu po slyšení. Čili bylo by skvělé, kdyby podobná příprava byla provedena také na straně Evropského parlamentu, abychom se vyhli podobným otázkám nebo abychom se pokusili probrat mezi koordinátory, jak strukturovat jednotlivé otázky, především pokud to dané portfolio je široké, kde jsou různá oblasti zodpovědnosti, tak eh, ta diskuse by byla tedy koherentní. V Evropském parlamentu každý poslanec má právo zeptat se na cokoliv, ale pokud by se nám podařilo ten proces celý trošku lépe organizovat, strukturovat, aby tady byly jasné, strukturované oblasti během daného slyšení, tak by to bylo zajímavější a bylo by to také koherentnější pro samotné poslance i pro veřejnost. A také by to umožnilo komisaři, aby vytvořil takový kohrednější obrázek toho, co chce konkrétně dělat v těch daných oblastech, protože by měl možnost hovořit o jedné konkrétní eh, doméně, kde by dostal několik otázek, čili na ty by odpovídal a to by bylo oboustranně přínosné. Mít eh, zpravodaje pro slyšení to by bylo velice dobré, protože by tady byla osoba, která by dohlédla podrobně na celý ten postup a postup hodnocení po daném slyšení by mělo být ukončeno, uzavřeno a bylo by to mnohem rychlejší. Co se týče návrhu pana Gerejry, je tady skvělá příležitost pro Evropský parlament, aby se zeptal kandidáta na komisaře, jakou má filozofii, jaká obecná kritéria chce uplatnit, co si myslí o rozdělení budoucích portfolií a na tom plenárním zasedání by hovořili pouze s touto osobou, čili bylo by dobré, aby předseda komise potom na plenárním zasedání přiložil svoji vizi své priority a myslím si, že by to bylo také velice informativní pro Evropský parlament, protože by pochopili filozofii předsedy komise, jak chce sestavit eh, celou komisi, jak chce rozdělit jednotlivá portfolia. Proč se mi líbí ten ústní pozměvací návrh pana Dafa? Je, protože respektuje institucionální rovnováhu, smlouvu a také bere v úvahu velice důležitou výsadu, jak by měla být rozdělena jednotlivá portfolia a komu by měla být svěřena ze strany předsedy komise. Myslím si, že nevytváříme prostor pro nějaká vyjednávání, kdo by měl dostat co a asi víte, o čem hovořím, co mám na mysli. Tento postup byl eh, důležitým, důležitou součástí celého postupu, protože si myslím, že je v eh, pravomoci předsedy komise, jak chce rozdělit eh, jednotlivá portfolia a komu je přidělit. Důležité je, aby tyto lidé potom před vás předstoupili a prokázali, že jsou schopní, kompetentní zastávat tuto funkci a že si zaslouží vaši důvěru při řešení jednotlivých otázek ve své doméně, protože tak byl vytvořen celý evropský projekt a takovým způsobem fungují evropské instituce a tak to byla rozdána jednotlivá portfolia. Chtěl bych poděkovat za poznámku, která se týká změny smlouvy, zjednodušený postup. Jak jste správně řekl, je velice důležité, aby v této oblasti, která je velice důležitá, kde se vytvářejí další nástroje, které mají zajistit ekonomickou stabilitu, bránit euro. A v některých členských státech mají zajistit především právní jistotu, tak tyto nástroje musí být v plném souladu jednak s evropským právem, ale i s mezinárodním právem, což je důležité a musíme postupovat velice rychle. Pokud bychom použili ty běžné postupy, tak bychom se dostali do velice obtížné diskuse, kde bychom hovořili o možných potenciálních transferech kompetencí a tyto diskuse by zcela jistě prodloužily, naopak zkomplikovaly celý postup. Takže to zjednodušené řízení, to zjednodušený postup je správnou odpovědí na tento problém a já jsem vděčný jménem komise, že Evropský parlament je připraven podpořit tento přístup. Nyní odpověď panu Hefnerovi. Především druhá a třetí část jeho otázky se týkala Evropské iniciativy občanů. Už se na tom oba spolupracujeme a úkolem komise je vytvořit webovou stránku kam eh, budou zasílány tyto občanské iniciativy, budou tam zaregistrovány a také se musí zajistit eh, otevřený software. Jednotlivé organizace mají možnost si stáhnout zdarma tento software a pomocí něj získat eh, počet podpisů lidí, kteří podporují tuto iniciativu. Takže podařilo se nám zajistit tento projekt. Neočekávám žádné problémy. Podařilo se nám vyřešit určité problémy v oblasti softwaru, čili doufám, že tato iniciativa vstoupí v platnost příštím roce. To samé platí o manuálu, který bude předpraven s velkým předstihem, takže organizace budou moci využít těchto občanských iniciativ hned od prvního dne, jakmile vstoupí v platnost, což bude v roce 2000. 12, čili tyto informace budou k dispozici v předstihu a pokud budou chtít používat tento nový nástroj demokratické diskuse, tak eh, budou mít přežitost. je využít hned od prvního dne, jakmile tato iniciativa vyjde v platnost. Co se týče situace v členských státech, tak eh, jsme nezaznamenali nějaké velké problémy. Doufám, že tam nevzniknou nějaké komplikace doufám, že také jsou pod podobným tlakem, tak jak tomu je na komisi, vlastně na nás tlačí různé občanské společnosti, abychom vše zajistili v těch daných termínech a všechny legislativní změny, které se musí provést na národní úrovni, budou také provedeny včas. Co se týče evropského mechanismu stability, Evropský parlament i komise sdílí celou řadu nás, e, názorů. Myslíme si, že najdeme řešení v rámci stávajících smluv. Dali bychom přednost tomu, aby evropský mechanismus stability fungoval v rámci komunitárního řízení, to je velice důležitý proces a zároveň víme, že že v tuto chvíli to nebylo přijatelné pro členské státy. Takže v Evropské unii opět musíme prosadit kompromis v tomto ohledu a myslím, že se nám daří dosáhnout kompromisu, který je vysoce přijatelný, protože naplňuje úlohu skutečné stability, skutečného mechanismu stability, ale musí to být pochopitelně provedeno v duchu smluv. To bylo jasné členským státům a to na, úrovni, na, na různých úrovních, jednak v komisi, v radě a opět je důležité prosadit přípravnou fázi, pokud chceme prosadit tento nástroj v rámci evropské legislativy, protože si myslíme, že nutné, nezbytné je také naši povinností, aby chom jako strážci smlouvy prosadili mechanismus, který respektuje evropské právo. Čili budeme velice obezřetní, budeme bedlivě sledovat vývoj celého postupu, pokusíme se sehrát eh, svoji úlohu tak, jak máme, především co se týče koherentnosti evropských politik, eh, prosazování nového ekonomického řízení a budeme sehrávat ústřední úlohu, kterou může podle mého názoru sehrát pouze Evropská komise, pokud eh, prosazujeme lepší koordinaci, spolupráci v tak důležité oblasti, jako je ekonomika, konkurenceschopnost a vytváření politik pro moderní pracovní místa v Evropské unii. Dále otázka pana Dafa, eh, Týká se to kodexu chování. Musím říct, že na konferenci předsedů jsme o tom velice konstruktivně hovořili a teď konkrétně prohlášení o zájmech navrhli jsme změnu, která znamená, že toto prohlášení musí být aktualizováno každý rok, musí být eh, zveřejněno a souhlasím s panem Dafem, že parlament pokud tedy padne rozhodnutí ve výboru jury, tento výbor musí mít prohlášení o finančních zájmech před eh, samotným slyšením. Myslím si, že teď čekáme na stanovisko Evropského parlamentu, to by mělo být přijato na konferenci předsedů a předpokládám, že to bude jeden z bodů v daném stanovisku kde opět kolegium bude řešit eh, tento návrh a já vám mohu říci, že zcela jistě upozorníme své kolegy v komisi a myslím si, že se na to díváme velice podobně, protože chápu potřebu tohoto návrhu. Co se týče systému stability, toho mechanismu jak chceme nastavit tento mechanismus. Vidím návrh vašeho nařízení, ale já osobně nejsem zapojen do řešení této otázky, čili budu se muset sejít se svými kolegy a musím se seznámit s jejich návrhy, s jejich stanoviska, jak to bude přijato, protože v tuto chvíli máme eh, v hrubých rysech eh, celkový návrh, jakou úlohu tam mají sehrávat eh, soukromí eh, investoři, pak jsme se bavili o jednotlivých doložkách, eh, o otázce solidarity, že bychom se měli vyhnout určitým morálním rizikům, otázka soukromého sektoru a jeho odpovědnosti v celé této oblasti a Víte, že se očekávají nová pravidla v tom eh, druhém eh, anexu, ale ještě jsme nerozpracovali interní postupy evropského, stabilitu, eh, evropského mechanismu stability. Co se týče posledního vystoupení pana předsedy, v politických stranách vlastně čekáme na zprávu Evropského parlamentu, ale mohu vám už nyní říci, že sdílíme jeden cíl, který je vzájemný, a to jak zlepšit a jak vytvořit skutečný evropský politický prostor. Pokud máte pocit, že nařízení z roku 2003 a 2004, které se zabývá touto otázkou, se musí aktualizovat, novelizovat, tak pochopitelně jsme připraveni o tom hovořit a jsme ochotni také předložit konkrétní návrhy. Poslední bod. Program Unie. Já si myslím, to se projednalo také v rámci rámcové dohody. Asi nejlepší postup je mít konkrétní diskuse mezi třemi institucemi, to znamená Evropským parlamentem, radou a komisí, jak stanovit priority v naší práci pro následné období, protože to bude nejlepším kompromisem mezi právem legislativní iniciativy ze strany komise a zároveň zapojení zákonodárců, eh, když se plánuje priority v naší práci pro příští rok, protože to by nám umožnilo lépe skloubit eh, harmonogram jednotlivých diskusí, schvalování, lépe bychom koordinovali práci zákonodárců, tedy v obou institucích a také bychom získali rychle výsledek především v oblastech, kde je to zapotřebí. Pokud mám použít příklad, co by mělo být prioritou v programu práce pro. Letošní rok je to balíček ekonomického řízení, na tom se asi snadno shodneme a tak vidíme užitečnost a důležitost programování práce v Evropské unii a myslím si, že k podobným závěrům dospějeme i v budoucnosti mezi jednak parlamentem, ale i radou. Děkuji. Eh, Děkuji, pane komisaři, za to, že jste vždy k dispozici, chcete mezi nás přijít, takže my jsme opravdu velmi rádi a myslím, že teď můžeme uzavřít eh, tento bod na pořadu jednání. Ještě jednou vám děkujeme. Nám ještě zbývá jeden bod. Pokud myslíte, že musíte odejít, tak samozřejmě eh, odejděte, ale pokud s námi chcete zůstat, my budeme jen rádi. My máme na pořadu jednání ještě jeden bod, ale zdá se mi, že nám zde chybí potřebný počet poslanců. Takže já bych ten bod pouze uvedl, navrhl bych možné řešení a potom bych eh, odložil závěrečné rozhodnutí na příště. Otázka se týká výkladu článku 128 jednacího řádu. Předseda Léne žádá o správný výklad článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie. Když si přečteme ty články, tak eh, myslím si, že to často stačí k tomu, abychom si vysvětlili, jak má vypadat správný výklad, i když je to někdy problematické. Článek 128 našeho jednacího řádu říká, že parlament se může obrátit na soudní dvůr. Článek 128 říká za prvé, parlament může na základě podmínek, eh, které jsou stanoveny pro evropské instituce a jejich komunikaci se soudním dvorem, zkoumá tyto záležitosti a může se obrátit na soudní dvůr se žádostí přeskoumání postupů, zda jsou v souladu s tím, co má parlament v právu. Takže tam jsou uvedena prováděcí opatření. Článek 218, odstavec 11, smlouvy o fungování Evropské unie říká, Členský stát, Evropský parlament, Rada a Komise mohou požádat o stanovisko soudního dvora ohledně kompatibility předpokládané dohody se smlouvami. V případě negativního názoru soudního dvora nemůže tato dohoda vstoupit v platnost, pokud nebude změněna nebo pokud nebudou zrevidovány smlouvy. Hovoří se zde tedy o možnosti pro členský stát, Evropský parlament, Radu a komisi požádat soudní dvůr o názor, pokud jde o dohodu a její kompatibilitu se smlouvami, ale nehovoří se zde o kontrole legislativy ani o kontrole prováděcích aktů. Ta otázka je podle mě velmi jednoduchá. Stejně tak odpověď. Měli bychom si ovšem přečíst i článek 90 jednacího řádu tam v sedmém bodě se říká, před hlasováním o schválení odpovídající politická frakce nebo výbor nebo alespoň jedna desetina poslanců mohou navrhnout parlamentu, aby požádal soudní dvůr na názor ohledně, o názor ohledně kompatibility dohody se smlouvami. Rozhodnutí je odloženo do doby, než se soudní dvůr vysloví. Když se podíváme na tyto normy společně, tak z toho vyplývá následující. Smlouva, která je nejdůležitější předpisem, primárním předpisem, hovoří o možnosti obrátit se na soudní dvůr, pokud jde o mezinárodní dohody. To znamená, této souvislosti se má uplatňovat článek 90 a ne článek 128. Jinými slovy, článek 128 jednacího řádu nehovoří o dohodách. A to nám nedělá starosti, protože o tom hovoří článek 90. Takže je to věc, která už je řešena na jiném místě, v jiném článku stejného jednacího řádu. Ale je pravda, že článek 128 hovoří pouze o žádosti pro soudní dvůr, pokud jde o legislativu a prováděcí akty a nehovoří o jiných příležitostech, o jiných teoretických možnostech požádat o názor soudní dvůr. Jedná se o delegované akty i další rozhodnutí, která nemají legislativní hodnotu, ale teoreticky mohou být v rozporu se smlouvami a i pro ně by měla být možnost obrátit se na Evropský soudní dvůr. Jaké jsou tedy následky nebo důsledky? Je jasné, že úkolem soudního dvora je dohlížet na to, aby evropské právo bylo v souladu se smlouvami. To je obecná norma. A to znamená, že uplatňování tohoto principu musí být eh, přepsáno v našem jednacím řádu, ale náš jednací řád, a když o tom nehovoří, to neznamená, že je zde nemožnost obrátit se na soudní dvůr. Pro dohody je zde článek 90. Pokud jde o delegované akty a další ustanovení, pro něž se, nebo k nímž se může vyslovit soudní dvůr, tak je logické, že se analogicky bude uplatňovat článek 128, který stanoví, že parlament může požádat soudní dvůr o názor na legislativu a prováděcí předpisy. Je tedy nelogické vyloučit z této možnosti další nelegislativní texty. Analogická interpretace vypadá tak, že bychom měli soudnímu dvoru umožnit eh, kontrolovat eh, soulad evropské legislativy. Článek 128 hovoří pouze o dvou hypotézách, ale je možno logicky rozšířit eh, článek 128 i na delegované akty a na další nelegislativní akty. To je rácio této normy a myslím si, že je možno opravdu velmi snadno analogicky uplatnit tento článek pro dva další typy ustanovení nebo předpisu. Bohužel teď mě nemůžete dát mandát k tomu, abych napsal dopis, protože vás zde není dostatek, ale článek 90 Odstavec 6 jednacího řádu stanoví specifický postup pro rozhodnutí parlamentu, promiňte, je to odstavec 7, článek 90, odstavec 6 jednacího řádu stanoví specifický postup pro rozhodnutí parlamentu, pokud jde o uplatnění práva požádat v souladu s článkem 218 odstavce 11 smlouvy o fungování Evropské unie Evropský soudní dvůr o stanovisko ke kompatibilitě mezinárodní smlouvy se smlouvami. Toto ustanovení je takzvaný lex specialis, který převládá nad všeobecným pravidlem článku 128. Jakmile jde o hájení práv parlamentu před eh, soudním orgánem a jednací řád eh, specificky nestanoví nějaký zvláštní postup, eh, tak analogicky platí postup podle článku 128. Já myslím, že toto by měla být jasná odpověď. Pokud jde o dohody, které nejsou zmíněny v článku 90, pokud se jedná tedy o jiné akty, které nejsou uvedeny v článku 128, ale jejichž posouzení ze strany soudního dvora se řídí stejnou logikou jako posouzení legislativních aktů, tak by mělo být analogicky uplatněno ustanovení článku 128. To znamená, pro obecný postup platí článek 128. Pokud si někdo chce vzít slovo, samozřejmě může pan Dav. Um, Pane předsedo, já eh, naprosto souhlasím s vaší interpretací současné situace. Já sám jsem se obrátil na předsedu parlamentu, aby eh, poslal své stanovisko soudnímu dvoru. To se týkalo e, dohody s Marokem o rybolovu. A tato dohoda pravděpodobně porušuje mezinárodní právo. V současných pravidelch e, nám chybí pravidla, která by určovala příští kroky e, předsedy parlamentu a proto by stálo za to vyjasnit, jak se bude používat tento postup podle článku 90. Potřebujeme kvórum pro to, abyste mohl poslat dopis. Mně to přijde poměrně komplikované. Myslím, že byste měl napsat předsedovi parlamentu dopis sám. Ja, zunächst äh, ganz herzlichen Nejprve eh, mi dovolte, abych vám poděkoval, pane předsedo, že jste dnes zařadil tento bod na náš program. Já jsem o to také prosil. Ale děkuji vám také za to, že jste tak eh, důkladně eh, proskoumal tuto otázku, popsal jste všechny aspekty a jaké, jaké jsou rozdíly mezi naším návrhem a, nebo naší žádostí a návrhem jiné politické skupiny v tomto parlamentu, protože tady existuje prostor pro různou interpretaci a já jenom chci říci, že to, co jste navrhoval a popsal, e, naprosto souhlasím, je nezbytné aby pravidla jednacího řádu respektovala, byla, byla vykládána ve světle nadřazenějšího práva. To vyplývá i ze smlouvy, je potřeba to tedy konfrontovat s ustanoveními smlouvy. A já jsem žádal o zařazení na dnešní program, ne, že jsem měl pochybnosti o tom výkladu, ale proto, že jsem chtěl iniciovat celý ten proces a byl bych nerad, kdyby dnes zase eh, jsme eh, to nemohli posunout dále a kdybychom nemohli eh, sdělit ostatní výboru náš, naše stanovisko k tomu, ale teď na vás, abyste určili, jaký bude další postup, aby konečně definitivně jsme na to mohli poskytnout odpověď. Ještě eh, k jedna technická připomínka. Jaké eh, vlastně musí být to kvórum pro náš výbor? Eh, ví to někdo? Jak už se stává, já jsem se zmýlil. Protože Kvorum. Je problém, pokud někdo požádá o ověření kvóra. A já jsem udělal chybu, protože jsem hned řekl, že zde kvórum není, ačkoliv někdo z vás nepožádal o ověření kvóra. Pane Hefnere, změní se něco, když se rozhodneme o tom, že pošlu ten dopis až příště? Příště se sejdeme 22. příští týden jsme se rozhodli, že se sejdeme na mimořádném zasedání, takže můžeme oficiálně odpovědět příští týden. Wäre das zeitlich noch ausreichend? Já nevím. Kdybyste teď poslal ten dopis, možná byste se ještě eh, měl to probrat s koordinátory EPP. Já si dovolím těžko představit, že by nějaký člen tohoto výboru Eh, proto mu něco namítal. To s tím kvorem je tak, že eh, můžeme rozhodovat, dokud někdo nevznese námitku, že to kvórum neexistuje. Myslím, že nikdo tady formálně nepožadoval ověření kvóra. Já si myslím, že by to tedy mělo být možné i dnes, ale abych eh, odpověděl na vaši otázku, myslím, že bude stačit to udělat až příští týden. E bude to 22. března a musíme to také oznámit na plenárním zasedání a to bude 23. pan Guerrero. Já jsem chtěl podpořit návrh, abychom přijali rozhodnutí 22. protože je to jen za pár dní a je pravda, že nezeptat se, zda je tady kvórum, je takové italské řešení, ale mě překvapuje, že zde existuje také německá interpretace. Takže já si myslím, že v této chvíli je zde několik politických frakcí, které jsou nepřítomny na tomto zasedání. A také to není tak naléhavá otázka, aby to nemohlo pár dní počkat do příštího týdne. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla eh, říci, že by možná bylo moudré, rozumné počkat ještě několik eh, dní. Myslím, že bychom to mohli využít eh, proto, abychom sformulovali ten dopis, který, dopis, který tady zatím byl citován jenom ústně a také jenom před námi. Takže si myslím, že by stálo za to si několik dní několik dní počkat. Eh, il 22 eh, Takže 22. o tom budeme znovu hovořit. Všichni se musíme neustále učit a já jsem se teď díky sekretariátu, který vždy mlčí, naučil to, že je nutno vždycky ověřit kvórum. A to je podle článku, článku 195 odstavec 2. Vždy je nutno ověřit kvórum, takže není to ani italské, ani španělské řešení. Zdá se mi, že jsme řekli už vše. K tomu je třeba ještě doplnit, že jsme požádali o mimořádné zasedání 7. dubna 7. dubna, takže to je vše, myslím, že už o ničem dalším rozhodovat nemusíme. 18. a 19. dubna máme běžné zasedání, řádné zasedání, ale těch mimořádných teď už máme více. Takže to je z mé strany zatím vše. Děkuji a nashledanou.